say that this is yeah, no, no. one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. Pardon. Dobrý den, dobré odpoledne. Můžeme e, začít odpolední program. Na programu máme veřejné slyšení o nařízení Evropské unie o finančních službách, hodnocení a výzvy. Já bych ehm, rád řekl, že Toto je iniciativa, která je mimořádně relevantní. Je to iniciativa našeho výboru, která se snaží o vypracování zprávy, která by nějakým způsobem provedla jakousi inventuru eh, různých eh, finančních eh, aktů, které byly během posledních několika let přijaty a Eh, jsou to akta, která by měla být eh, nějakým způsobem posouzena z hlediska také vzájemné působnosti. Budeme také hovořit o těchto věcech v kontextu budoucích úkolů a výzev, které nás čekají. To všechno v rámci této takzvané inventury. Eh, budeme hovořit o tom, vlastně o tom, co jsme, o čem jsme hovořili i dnes dopoledne, to znamená o řešení krizí Eh, je velice pozitivním faktem, že komise také vyjádřila svou vůli eh, zúčastnit se vlastně jakéhosi hodnocení, jakési inventury a tyto dvě iniciativy potom budou nějakým způsobem propojeny, budou koordinovány. Takže je eh, dobře, že parlament začíná na této agendě pracovat. Myslím si, že dobrým začátkem této, eh, toto procesu by bylo eh, provést jakousi hlubší analýzu eh, proto si myslím, že bylo velice dobré, že zpravodaj navrhl, abychom měli toto veřejné slyšení. Máme zde velice dobré odborníky, máme čtyři řečníky, každý dostane pouze pět minut a po těch úvodních prezentacích budeme mít diskusi. Prvním řečníkem je Martin Grill, což je generální ředitel Raiffeisen Bank International. Pane Grille, máte slovo. Honorable members of the... Vážení poslanci, pane předsedo, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych eh, vám srdečně poděkoval za to, že jste mě pozvali na toto zasedání hospodářského výboru. Jmenuji se Martin eh, Grill a jsem eh, mám na starosti finanční záležitosti Raiffeisen Bank International ve Vídni. Považujeme vlastně celou střední Evropu a východní Evropu za náš trh. Eh, v této oblasti také pracujeme, máme tam 17 trhů a máme 54 tisíc zaměstnanců, kteří poskytují služby 15 milionům e, zákazníkům. My jsme taková obyčejná banka a proto si myslím, že právě téma dnešního zasedání je velice důležité pro nás. Jde o to, jak zhodnotit efektivní rámec Eh, evropský. Pochopitelně nám jde o to, abychom měli spravedlivou regulaci, o to, abychom zajistili zdravý bankovní eh, sektor, který je jakýmsi prostředníkem rostoucí ekonomiky. Je velice důležité, aby, ten regulační, aby to regulačné ovzdoší eh, nemělo negativní dopad na jeho účastníky. Dovolte, abych eh, nejprve hovořil o těch základních parametrech, eh, ze kterých vycházíme. Eh, jsou to nízké úrokové míry, dále poměrně malá poptávka po úvěrech, nízká profitabilita a snížený přístup na kapitálové trhy, stále se zvyšující požadavky na kapitál a kromě toho jsou to nové příspěvky a nové poplatky, které souvisejí se zavedením finanční regulace, regulace finanční, eh, pardon, nařízení o finančních trzích. Toto eh, vytváří eh, situaci, která vlastně brzdí ekonomický růst. Um, Požadavky na kapitál a na likviditu a také bankovní e, unie jsou těmi nutnými kroky, které mohou posílit stabilitu evropského finančního trhu. A to všechno uvést do praxe bude vyžadovat e, vybudování e, požadovaného kapitálu. Jinak ekonomika nebude mít možnost si půjčovat a bude to paralizovat ekonomický růst. Je zcela jasné, že orgány eh, dohledu eh, se snaží zrychlit eh, ta období zavádění těchto věcí daleko rychleji, než tak to vyžaduje zákon. Nejnovější rozvoj týkající se Basel 4 možná ještě posílit tento trend a dále potom to bude znamenat brzdu pro klientské financování. Tento nový návrh zvyšuje riziko Eh, a to se týká hlavně malých a středně velkých podniků. Nezapomínáme, že přitom tyto malé a středně velké podniky jsou jakousi páteří evropské ekonomiky. Chtěl bych se zmínit o eh, některých věcech, které nejsou úplně konsistentní s tím současným finančním eh, regulatorním rámcem a které tedy znamenají, že nemáme možnost zajistit ten potřebný kapitál, který by podpořil půjčování peněz. Ty současné eh, standardy EBA eh, obsahují asi 1800 stránek eh, nejrůznější orgány ECB, národní úřady, SRB a tak dále, by měly, být, měly mít povinnost koordinovat povinnosti ohlašovací. Jak jsme již poznamenali, efektivní bankovní unie bude vyžadovat velice dobrou koordinaci mezi jednotlivými dohledovými orgány. Již dnes Eh, dochází k duplikaci těch nejrůznějších požadavků na poskytování hlášení a zpráv. Eh, Evropská centrální banka by chtěla přitom zavést další povinnost eh, podávat zprávy o každé jednotlivé půjčce nad hodnotu 25 tisíc euro. Je jasné, že hlavně menší banky budou, mít obrovsk, budou obrovsky zatíženy právě těmito požadavky. Dovolte, abych teď eh, řekl několik eh, slov o požadavcích na kapitál. Je naprosto zásadní, jakým způsobem tyto požadavky eh, jsou propojeny na úrovni jednak do jednotlivých států a také s Evropskou centrální bankou. I tady jsme svědky vysokého stupně nejistoty. Není vůbec jasné například, jakým způsobem ty požadavky na zajištění kapitálu E, jsou integrovány do rozhodnutí Evropské centrální banky. E, žádáme tedy, abychom e, dostali k dispozici zcela jasný a konsistentní rámec těch, pro tyto kapitálové záložní, za, jako záložníky vlastně. Menší banka by neměla mít povinnost splňovat stejné požadavky, kterým čelí větší banky, ať už se to týká právě těch povinných zpráv, povinných hlášení, e, požadavků na vnitřní zprávu a řízení, nebo na, ať už se jedná o otázku odměn. Já se omlouvám, asi budu mluvit víc než pět minut, ale ta celá věc je velice složitá a přitom velice důležitá. E, nejrůznější poplatky, které e, musí platit banky, pochopitelně oslabují stabilitu jednotného trhu. Od finanční krize jsme svědky významného nárůstu počtu eh, těch nejrůznějších eh, eh, daní vlastně nebo poplatků, které musí banky platit. V současné době tyto daně jsou vybírány v 16 zemích, což vede k velice fragmentovanému prostředí, a některé banky eh, si nevědí rady, jakým způsobem si s těmi různými požadavky poprat. Eh, například v, ve Velké Británii existuje, existují určité daně, které se platí do všeobecného rozpočtu. Jinde v Německu například se jedná potom o jiný typ, typ eh, daní, které potom jsou směřovány do fondu pro řešení krizí. to, to představuje velký problém, protože tyto daně se platí ještě navíc k těm příspěvkům, které musí eh, banky platit, například do Evropského fondu pro e, e, řešení krizí. Tyto peníze by jinak mohly být pochopitelně používány pro posílení naší, kapitálového, za, naší kapitálové základny na to, abychom poskytovali půjčky a tak dále. Proto doporučujeme, aby e, e, národní banky e, využívali tyto peníze pouze jako příspěvek do těch různých fondů pro řešení krizí a měli bychom eh, si uvědomit, že jakýkoliv další, eh, jakákoliv další daň by měla být okamžitě zrušena. Co se týče těch činností přes hraničích, ať už se, to jedn, ať už se jedná o Evropskou unii, o neevro, člen, člen, členské, nečlenské státy a tak dále, to jsou všechno věci, které jsou velice zásadní. Eh, ale ty eh, dohledové postupy se tak strašně liší, eh, tak jako tam hovoří Evropská bankovní, Evropský bankovní orgán ve své zprávě z dubna 2015. Rozdíly sledujeme také, co se týče specifických požadavků, které vyplývají z CRD 4. Téměř ve všech případech eh, je požadován minimální úroveň kapitálu, která vychází z, eh, z profilu rizika. Přesto však minimální úroveň kapitálu je vlastně komunikována a e, uvalována na instituce různým způsobem. Některé orgány e, zúrazňují něco, čemu říkají očekávání nebo doporučení, e, jiné potom předepisují minimální úroveň jako něco, co je naprosto právně závazné. V takové nehomogenní situaci jsme svědky neférové soutěže hospodářské a dokonce to často vede až k arbitrážím. Co se týče dohledových praxí, ty se také velice liší. Některé eh, úřady jsou velice restriktivní, některé orgány naopak eh, umožňují použití nejrůznějších nástrojů. Na závěr bych chtěl vás také upozornit ještě na nové změny, které vyplývají eh, z té nové knihy předpisů, vlastně, která opět má negativní dopad na e, situaci kapitálovou v různých e, bankách. Někdy se jedná o 10 až 30 toho, co banky mají k dispozici. Myslím si, že potřebujeme skutečně se holistickým způsobem podívat na všechna ta opatření, která možná budeme přijímat během příštích několika měsíců. Teď bych na závěr a opět se musím omluvit za to, že hovořím déle než pět minut. Myslím si, že banky potřebují e, mít možnost, aby se nadých, nadech, nadýchly. Je potřeba mít také správné vyhodnocení toho, těch e, nejrůznějších předpisů, které teď existují. E, Eh, Unie kapitálová je velice, by byla velice vítaná. Evropská ekonomika potřebuje více než finanční eh, stabilitu a lepší regulaci, ale také potřebuje mít eh, výnosy, které jim umožní potom jako prostředníky finančních služeb, aby nějakým způsobem se s tímto úkolem byli schopni zhostit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní vystoupí Bill generální ředitel Insurance Europe. Děkuji mnohokrát, vážení poslanci. Eh, pane předsedo, a děkuji za panu Volci za pozvání, také zástupce pojišťoven. Eh, nám se myšlenka inventury a určení úkolů a více velice líbí. Také bych ráda, kdybyste si prošli materiál, který jsme zaslali sekretariátu, protože ten ilustruje také body, které budu v následujících minutách popisovat. Z hlediska pojišťovnictví chci potrhnout tři zásadní otázky a také úkoly. Nejprve přetížení informacemi v procesu eh, poskytování eh, pojišťovnických produktů, dále fungování eh, měrnice Solventnost 2 a také příprava mezinárodních standardů s jasným evropským mandátem přetížení informacemi a duplicity v procesu prodeje pojišťovnických produktů. Pokud máme investiční produkty prodávané online přes brokera, tak tam funguje pět legislativních textů IND2, TRIPS, Solvency 2, Distance Marketing Directive a E-Commerce Directive. Tyto dokumenty jsou tam eh, relevantní. Jde tady o individuální legislativní texty, ale je tady jejich kombinovaný efekt eh, všech, které tady musí být respektovány. Dnes máme 74 předsmluvních požadavků eh, na informace, ale bude jich 147. Pravidla prodeje narostou o 388% a zveřejňování informací o 330%. A to si myslím je ještě důležitější věc, jsou tady duplikativní požadavky, protože sedm textů obsahuje stejná pravidla, ale musíme je poskytovat ve přijat, přiměřené formě. Myslím, že tady by se k tomu v diskusích spojených s IMD2 mělo eh, přihlížet. Co se týká solvenci, solventnosti 2, té směrnice, zatím tady máme rámec směrnice a solvenci 1, to je systém, který přejde i do systému Solvency 2. Byl to dlouhý eh, proces, který trval asi 14 let, ale máme tři hlavní velké obavy. Za prvé, ten základní režim je nyní velice, velice podrobný přes 3000 stránek. Princip přiměřenosti nefunguje tak, jak by měl a náš obchodní model není plně reflektován a bude to mít vliv na dlouhodobé investice a také to povede k přesunu rizik od našeho průmyslu směrem k jedinců, což určitě bude, um, nebude bez vlivu na budoucí penze a důchody. Úroveň 1, ale i úrovně 2 a 3 tím budou postiženy. My si myslíme, že, přílež, že příležitost by byla nejdřív se tomu věnovat v rámci kapitoly o kapitál, Unii kapitálových trhů a také doufáme, že by bylo možno se věnovat i tomu, co jsem zmínila, co by mělo být završeno do roku 2018. Nyní třetí věc, příprava mezinárodních standardů se silným mandátem SU v roce 2013 Mezinárodní asociace dozoru nad pojišťovnami ohlásila, že vývoj mezinárodních pojišťovnických standardů bude do roku 2016, od té doby tedy do tří let, a to znamená, že standardy budou vyvinuty zhruba v té době, až se bude v Evropské unii implementovat směrnice Solvency II rozsah manévrování pro legislativce v EU může být omezený, protože tyhle standardy budou vyžadovat, aby byly implementovány do komunitárního práva a to samozřejmě povede ke změnám směrnice Solvency 2 a to se bude týkat nejenom velkých firm, ale všech pojišťoven v Evropě. Proto z našeho pohledu je esenciální, aby vyjednávači EU hovořili nejenom jedným hlasem, ale aby opírali své jednání o transparentní mandát. Z našeho pohledu dnes není jasné, že takový mandát opravdu existuje a z čeho se skládá. A zatímco jeden standard je už na mezinárodní úrovni schválen, ještě další dva mohou být pozměňovány, mohou být dále vyvíjeny a nejsou definitivní. EIOPA to je poslední bod mého prohlášení. My podporujeme takový dozorčí orgán, který je suverénní a samostatný, jako je EIOPA, ale měli bychom se věnovat i věcem, jako je zpráva a přehled a co má být pojišťováno. Mají všechny úrovně by měly reflektovat implementaci politického rozhodnutí. Všechny tyhle věci, jak už jsem řekla, Um, jsou stále předmětem jednání a my doufáme, že budeme pracovat tak, abychom se s nimi popasovali. Děkuji vám. A nyní dostane slovo Jan Molnej, který je profesorem na London, která je profesorkou na London School of Economics. Vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě velkou podstou, že mohu oslovit váš výbor právě v souvislosti s těmito důležitými otázkami. Myslím, že je předčasné hodnotit dopady obrovské velkých reform z doby krize, ale je velice důležité, že tyto reformy začínají fungovat, že už se stávají standardem a už nikoli modelem fungování v krizi. Také máme doklady o tom, že se kivadlo kývá proti regulaci a to především eh, proti programu Unie kapitálových trhů. Na druhou stranu roz rozsah oprav v regulacích, který je potřeba, tváří v tvář v kultuře řady firm v této oblasti je obrovský. Setkáváme se také s doklady selhání a proto si myslím, že je velice aktuální hovořit o novém režimu a v této souvislosti vítám práci, kterou odvedl výbor Ekon. Pro budoucnost vidím jako důležitá tři témata v souvislosti s regulací finančních trhů. Prvním tématem je téma dohledu a vymáhání práva, nebo lépe řečeno potřeby přejít od návrhu k realizaci. Nezbytný je celkový dohled nad dosud křehkým ekosystémem institucí. Bankovní unie a SFS vznikly v podmínkách intenzivní krize a je proto imperativem, aby se výkonnost obou systémů systémů eh, eh, monitorovala i v tom běžném fungování. Zvláště Evropský orgán pro bankovnictví EBA musí dohlížet nad jednotným systémem pravidlem del a jednotným trhem. Centralizující síly, které generuje bankovní unie, musí být monitorovány a je potřeba k ním přistupovat i formou legislativní reformy, pokud to bude nutné. Současně orgán ESMA musí podporovat konvergenci v rámci Evropy a také také sledovat jednání na finančních trzích. Ehm, ochrana spotřebitele, ehm, zaměření se na finanční stabilitu v rámci SFS a bankovní unie si zaslouží také monitorování a zájem e, i přístup z hlediska legislativy, bude-li to nutné. Pokud jde o realizaci, je důležité monitorovat ESA v rámci legislativy. Ty mají klíčovou úlohu na zajištění konvergence dohledu a také dodržení jednotného souboru pravidel. Nezávislost Evropského orgánu ESA a finančních systémů zůstávají dosud nekompletní a můžeme samozřejmě o nich i nadále uvažovat. E, ro- e, míra, do jaké je možné zlepšit odpovídající dohled a vytváření pravidel, aby e, byly jednotlivé ESA flexibilnější a Mým druhým tématem je potřeba regulatorní revoluce s malým R účinný návrh regulace si žádá kontinuální e, úpravu a obnovování, ale e, také plánovaným způsobem. Jednotný soubor pravidel je velice e, velkým úspěchem, ale zároveň se setkáváme s obtížemi. Nový soubor revizních doložek v opatřeních úrovně 1 mají klíčovou úlohu v, ve fázi realizace. Ehm, z tohoto hlediska bychom mohli uvažovat například o riziku konzistentnosti a překrývání, zvláště v souvislosti více funkčních skupin uplatňování e, e, principu úměrnosti, které najdeme v, napříč mnoha opatřeními a také někdy nutnost arbitráže. Vyhnout vyhnout se dvojznačnosti, nejednoznačnosti v uplatňování tohoto režimu v praxi, například definice kapitálu v směrnici cb 4 ehm, jasný perimetr, který eh, se týká finanční regulace EU, například konzistentní přístup eh, k systému regulovaného trhu a konečně kvalita a cesty sběru dat v EU a využití těchto dat. Schopnost EU sbírat údaje z finančních systémů se nyní výrazně zvýšila. Stálo by za úvahu přemýšlet o tom, jak se tato data používají k realizaci legislativní reformy a mezery ve sběru dat, zvláště v souvislosti ke spotřebitelským finančním trhům a úloha, která se vnímá jako důležitá pro spotřebitele v, jednotě, v jednotném kapitálovém trhu. To je téma, kterému se musíme věnovat. A nakonec chci volat po skromném přístupu k dalším reformám. Prioritu je třeba dát obnovení existujících pravidel, jejich úprava Regulace v EU je dynamický systém, který se skládá z mnoha součástí. Ehm, možná nový režim by mohl být náhradou stávající regulace, pokud bude náležitě vymáhán. Ale jedna oblast, kterou vnímám jako důležitou, se týká konzistentnosti rychle se rozvíjejícího systému ochrany spotřebitele a zvláště konkrétně eh, eh, systém eh, zveřejňování informací formou prospektu a dalších materiálů. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji mnohokrát. A nakonec poslední řečník Kristof Nijem, generální tajemník Finance Watch. Yours. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, vážené dámy, vážení pánové, velice vám děkuji za to, že jste pozvali Finance Watch, aby se s vámi podělili o pohled občanské společnosti. Z hlediska veřejného zájmu je to nesmírně důležité téma inventarizace výzev v oblasti nařízení o finančních službách v EU. Já bych rád pohovořil o šesti bodech. Za prvé, Existence možných drobných překryvů, to je, znamená minimální náklady, když to srovnáváme s přínosem. A srovnáme to s náklady na nedostatečnou regulaci. Za druhé, analýza, eh, komplexní analýza Evropské komise z roku 2014 dospěla k závěru, že veškeré individuální legislativní iniciativy byly pozitivní. Za třetí, ta inventarizace by neměla být použita k tomu, aby se činily nějaké kroky zpět a nebo aby se zmírňovala regulace. Naopak, je to opravdu vítaná příležitost, jak zanalizovat nedostatky, nekonzistentnost v oblasti finančních pravidel. Většina pravidel, která e, vznikla po krizi, se týkala mikroobezřetnosti, buď na úrovni jednotlivých institucí, ale nebyly e, makroobezřetnosti. To znamená, nepohlíželi na systém jako na celek, tak, aby se zajistilo, že e, nedojde k problémům jednotlivých institucí ve stejný okamžik. Samozřejmě zde nadále riziko týkající se finanční stability, riziko pro občany a daňové poplatníky. Jen se podívejte na volatilitu trhu za poslední týdny, kdy eh, úrokové sazby jsou blízké nule a eh, ocitli jsme se v neznámých vodách. A nevíme, kdy a zda eh, ty úrokové sazby půjdou nahoru. Zatím jsme vlastně ta pravidla vytvářeli při určitém kemci hašení požárů, ale měli bychom více vycházet ze základních principů, aby celá ta legislativa byla odolnější. A možná jsme neudělali dostatek pro ochranu spotřebitelů a máme zde nadále určité nedůslednosti v pravidlech týkajících se daného odvětví, například různá míra ochrany spotřebitelů, různá míra transparentnosti a různá míra sankcionování. A potřebujeme tedy zde lepší koordinaci v těchto otázkách regulace. Za páté bych dnes rád zmínil toto. Myšlenka, že už jsme vše vyřešili a musíme se nyní věnovat jenom růstu a zaměstnanosti, je nebezpečná. Proč? Protože implikuje nesprávnou opozici. Jakýsi kompromis ústupky mezi regulací a otázkami růstu a nastolení zaměstnanosti. Finanční stabilita to je jedna ze základních podmínek pro udržitelný růst. A to také eh, řekla Andrea Enria z eh, EBA. Hlavní příspěvek, jak finance mohou přispět k růstu je nevytvářet finanční krize. Podívejme se také na zvyšující se počet vědeckých studií, například Mezinárodního měnového fondu, OECD, eh, BIS a dalších, tedy banky pro mezinárodní platby a tak dále. Ty všechny uvádějí, že eh, finance jsou výrazně provázané s růstem. Tak dovolte mi za sedmé říci toto. Nyní se vlastně mění politické myšlení od toho, že eh, se dříve říkalo, musíme regulovat eh, nebankovní úvěrování a k tomu, že ho nyní musíme propagovat. Eh, je velmi naléhavé, aby jsme, abychom činnost dokončili. Jak? Regulováním nebankovního úvěrování. Proč? abychom zajistili finanční stabilitu a abychom snížili rizika pro daňové poplatníky a pro spotřebitele. To jsou opravdu ty důležité základní podmínky, které povedou k tomu, aby se obnovila důvěra spotřebitelů. A tato důvěra je základním pilířem pro spotřebitelskou poptávku. A ta je zase na své straně klíčem a hlavním motorem růstu, protože spotřeba znamená vlastně dvě třetiny HDP, a tudíž i růstu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům za eh, jejich mimořádně důležité, velice relevantní příspěvky k naší diskusi, k našemu hodnocení situace. Pochopitelně naším cílem není vytvářet nějaké opozice nebo stát proti, nebo stavit proti sobě finanční stabilitu, regulace a růst. Naopak, my bychom byli velice rádi, kdybychom byli schopni najít nové způsoby, jak eh, řešit některé ty mezery, které stále ještě existují v našich Eh, předpisech a právě ty nebankovní půjčky jsou jeden z takových případů. A na druhé straně je potřeba také lepším eh, způsobem vytvářet eh, ten rámec a způsob, jak ho uvádět do praxe, tak, aby odpovídal naší představě stabilního finančního trhu finančního trhu, který by vedl k udržitelnému růstu. Pochopitelně, že je velice těžké najít určitou rovnováhu mezi těmito přístupy a proto se musíme těmito otázkami zabývat, protože zcela eh, jasně nemůžeme udělat nějaké kroky zpátky, eh, ale současně s tím je eh, potřeba si uvědomit, že nikdo vlastně neví, jaký bude výsledek těch kombinovaných um, úsilí a my eh, jako spolu e, zákonodárci bychom se měli právě pokusit najít ty, ta nejlepší možná řešení. Myslím si, že teď eh, můžeme dát slovo zástupcům politických skupin. První bude pan Balc, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Mám problém, že na vás nemůžu přesně se dívat vám do očí, mikrofon mám na druhou stranu a zase nemohu hovořit stranou od mikrofonu, protože jsou zde tlumočníci a mnozí další eh, by nerozuměli, prosím, tedy neberte to jako nezvořilost, vychází to z technických podmínek tohoto sálu. Všem vám děkuji za to, že jste dnes přišli na toto slyšení. Víte, že Evropský parlament už uh, delší dobu chce mít přehled o akumulovaných efektech eh, této úpravy a to není nic jednoduchého. Víte, že tento záměr eh, komise dlouho nevítala, naopak se to tam setkalo až s odporem. Eh, pro nás tady v Evropském parlamentu to je to, co říkal pan Najda, my tady v parlamentu E, nechceme ustupovat z regulace. Jde o to podívat se kontrolním pohledem na regulaci posledních let, uvědomit toho, že další regulace a následné právní akty jsou na trase. Ale já sám nechci tady hovořit teď nějak dlouho, taky proto, že naprosto souhlasím s tím, co právě řekl již pan předseda proto mám pár takových eh, témat určených vám všem nebo jednotlivým panelistům. Jsou to věci, které mě jako zpravodaje velmi zajímají. Má první skupina otázek se týká všech panelistů. A sice, hovoříme-li o posouzení dopadů, tak jak toto posouzení dopadů podle vašeho názoru můžeme do budoucnosti dále vylepšovat? To, myslím, je velice důležitá otázka. Potom se chci také zeptat, eh, podle vašeho názoru, na čem záleží, když by se dělala obsáhlá studie o vlivu, tak jak to teď plánuje komise, protože myslím si, že tohle je velice důležitý bod, abychom měli precizní a validní rámec pro takovouto studii dopadu. Pak mám otázky na paní profesorku Moloniovou a pana generálního tajemníka Finance Watch, protože zástupci pojišťoven mohou hovořit za pojišťovnický sektor, zástupci bank za bankovní sektor. Vás dvou bych se rád zeptal, kde vidíte možnosti přeskračující hranice jednotlivých sektorů v regulaci a krom toho, kde podle vašeho názoru stávající regulační rámec dnes příliš neladí. A mám ještě i otázky na pana Grilla i paní Koler. Neobávejte se, dojde na vás. Tady bych rád věděl, Tady účel regulace je přiměřené eh, zjišťování rizik a maximální možná ochrana uživatelů, to je nejenom ekonomicko-politická agenda. Přesto musím eh, samozřejmě tu regulaci nechat prověřit i z toho pohledu, zda má snad i nějaké negativní dopady na reálnou ekonomiku, krom hodnocení rizik. Když se podíváme na ten investiční balíček, ten eh, bychom večer měli také probírat. Proto se ptám paní, pana Grula a paní Kolerové, zda tady v této oblasti, kterou jsem právě prezentoval, eh, je na místě nějaké vylepšení, anebo jak to je vidět uh, u malých a středních účastníků trhu ve vašem odvětví. A poslední věc, kterou chci říct, to je zelená kniha Komise o unie kapitálových trhů, kterou už rok velice dobře známe. Výbor pro ekonomické a měnové záležitosti dnes přijal rozhodnutí a bude se tím zabývat i iniciativní zpráva. Ze zelené knihy známe už nějaké věci jako směrní prospekt Directive a další. Jde mi tady o další e, přístup k Unii kapitálových trhů. Kde a jak může unie, tato Unie přispět k, e, ke zlepšení regulačního rámce a k odstranění již zmíněných nejasností? Právě i v součinnosti mezi jednotlivými sektory finančního trhu. Mám ještě celou řadu dalších otázek, ale vidím, že mých pět minut už skončilo a proto v tuto chvíli již skončím. Děkuji. Thank you. Děkuji panu Balci, pane Balci. A Poltant je další řečník sort of habit. Thank you, Chair, and thank for the cast for uh, for being here. I Děkuji, pane předsedo, také děkuji za to, že jste mezi nás přišli. E, toto je velice e, důležitá diskuse. Některé rysy této diskuse e, jsme už slyšeli z stížnosti, že máme příliš mnoho regulace. Ty zazněly jak před krizí, tak po krizi. Vím, že mnoho lidí si stěžovalo například na francouzskou regulaci a tak dále ale tady skutečně se nejedná o to, abychom tady diskutovali jenom tu eh, vlastní regulaci, to vlastní, eh, ta vlastní předpisy. Já bych byl velice rád, kdybychom eh, kdyby za námi přišli představitelé tohoto sektoru s něčím, co by nám skutečně mohlo pomoci. Já vím, že například ty bankovní daně nejsou příliš populární u bank, ale dobře, takže nám řekněte, co by nám pomohlo řekněte nám něco, co děláte proto, aby skutečně fungovala ekonomika v Evropské unii. Proto ty změny v té regulaci by měly být vnímány jako příležitost. Tady nestačí jenom mávat praporem eh, pracovní příležitosti a eh, růsty, ale eh, byl, bych velice rád, kdyby skutečně jste nám řekli, kde vidíte ty příležitosti vy jako zástupci eh, jak bankovnictví, tak zástupci pojišťovnictví, co bychom měli dělat tak, aby to bylo ku prospěchu občanů Evropské unie. Já bych byl velice rád, kdybyste něco takové udělali. Mám konkrétní otázku, protože v tomto stádiu bych eh, radši položil otázky Eh, protože si myslím, že jsme přesně v tom stádiu, kde je potřeba klást otázky a využít eh, všech možností, kdy můžeme se na těmito věcmi nově zamyslet. Eh, co se týče té konkrétní otázky tedy, je to otázka na pana Najdana, Nejdana, také na paní Maloniovou, protože vy jste oba dva hovořili o tom, o spotřebitelské ochraně, ale jenom jste to zmínili, nemluvili jste o tom. Možná, možná, eh, že jsem to interpretoval nějakým způsobem, jakým jsem neměl, ale přesto jsem měl pocit, že jste naznačili, že právě ochrana spotřebitelů je jeden ze způsobů, eh, kde bychom mohli určitou nápravu eh, realizovat Eh, někdy uprostřed eh, krize a řízení krizí. Možná jsme se tomu nevěnovali, ale možná, že by bylo dobré, kdybyste nám řekli něco o tom, jakým způsobem by se to mohlo řešit. Eh, Děkuji. Já myslím, že si můžeme vyslechnout první kolečko odpovědí stručných, pokud to bude možné, pokud se můžete vejít do dvou, tří minut každý z vás, kdo by chtěl odpovědět jako první. Prosím, pan Nidžam. Ano, je to holandské jméno, ale já jsem francouz, proto to vyslovuji Niždam a ne Najdam. Souhlasím s panem Balcem, že můžeme studovat dopady regulace a měli bychom to dělat. Problém však je, že spousta pravidel se ještě v praxi zcela nezavedla. Pokud se podíváme na CRD4 například, eh, plně nabitá CRD4 eh, nevstoupí v účinnost před rokem 2019 a některé aspekty, jako například vyvažování leverage ještě nebudou dlouho uplatňovat. Hodnocení dopadu, ano, to musíme eh, ještě rozpracovat, musíme kvantifikovat náklady na krizi dlouho, a zároveň zjistit dlouhodobé výhody regulace pro společnost. Pokud budeme hodnotit dopady a klást si otázku, kolik regulace stojí banku, e, jaké jsou takzvané ty náklady na compliance. My jsme, e, e, pokud tam bude 15 lidí, tak to bude tolik stát. A, ale náklady na krizi pro společnost jsou mnohem větší. A pokud chcete hodnotit dopady, musíte srovnávat srovnatelné, nesrovnávat jenom jednu část a nezapomínejme také na skutečnost, že tato krize je výsledkem deregulace, nikoli regulace. A nesměli bych, neměli bychom se nechat na špatnou diagnózou. A v hodnocení samozřejmě musíme sledovat také riziko společného selhání a vzdálenost od takového selhání. Snažil jsem se být stručný. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. K otázce hodnocení dopadů řeknu asi tolik. Možná bych citovala místo předsedu komise Timmermance. Měli bychom zvážit, když děláme, kdy děláme Eh, hodnocení dopadu. My obvykle děláme na začátku, objednáme si eh, koně a pak nám dodají velblouda. Měli bychom tedy vždycky sledovat eh, konečný výsledek celého procesu a jeho dopady. A také navážu na slova pana Niždama, Tedy jaké jsou náklady na regulaci a jaké jsou přínosy regulace. V solventnosti 2 nemáme ještě komplexní možnost měření, ale budu citovat výsledky um, britského ministerstva financí. Kombinované náklady na, um, pro finance bude to 4,2 miliardy liber. 4,2 miliardy liber a přínos se odhaduje na 3,6 miliard tak si to můžeme porovnat. Máme zde určité indicie. A pokud jde o otázku pana Balce, když hodnotíme rizika, která sektor přináší a jak jaký může být dopad pro reálnou ekonomiku, můžeme zvažovat některé aspekty solventnosti 2. Nežádáme o překalibrování, nebo abychom si hráli s kalibrací, protože tím bychom nebrali v úvahu rizika. Naopak žádáme, aby se kalibrace přizpůsobila rizikům, eh, která eh, nezbytně hospodářství působíme. Ehm, obchodní model životního pojištění zatím nebyl důkladně zhodnocen. Je to nové téma, které doufám bude rozpracováno a v zelené knize se může objevit ještě jedno nové téma, kde by vznikla zvláštní třída aktiv pro infrastrukturní investice, abychom se věnovali také um, kalibracím pomocí revize. A pak jste se ptali na konkrétní návrh, kde by změna regulace pomohla. Já si myslím, že důležité je zvážit toto. Když hodnotíme balíček právních předpisů a regulací, který se k nám dostává, tak my jsme přesunuli eh, část rizika na jednotlivce. V sektoru pojišťovnictví například, když chceme nabídnout dlouhodobý produkt, tak vzhledem k tomu, že není dostatečně zohledněn náš obchodní model, musíme vlastně dlouhodobě eh, přistupovat k tomu, protože vždycky musíme přiřadit aktiva a pasiva. Jsme vnímáni jako obchodníci a nikoli v souladu s naším obchodním modelem. V důsledku toho eh, dostává naše odvětví pobídku k tomu, aby se odsunulo, odsunulo od čehokoliv, co vypadá jako záruka, aby pomáhal Eh, klientovi vytvářet důchod a my jsme pře- eh, nuceni se přesunout k jednotkovému investičnímu produktu. A zatímco to je produkt, který je vhodný pro řadu spotřebitelů, nemusí to být ten nejvhodnější produkt pro všechny spotřebitele k tomu, aby si šetřili na důchod. Uh, abychom tento problém vyřešili, nesmí být pojišťovna vnímána jako obchodník, ale v souladu s vlastním obchodním modelem, tedy Nesmí se naše výsledky měřit podle výsledku volatilního obchodování, které neustále eh, má výkyvy nahoru či dolů, ale musíme vnímat dlouhodobý horizont. A to je pro nás důležité a to je pro nás důležité i z hlediska selhání. Děkuji. Dovolím si něco doplnit, jestli mohu k ochraně spotřebitele? Já jsem nepochopil, že mám odpovědět na obě otázky najednou. Omlouvám se a budu stručný. Ještě, abych odpověděl na otázku pana Tanga, mám k tomu tři body. Cílené zlepšení ochrany spotřebitele by mohlo také znamenat zlepšení pro všechny třídy aktiv, zlepšení schopnosti spotřebitele si produkty srovnat, aby rozuměli tomu, do čeho investují. Další body. Posun retailových investorů, to je součást produktu CMU, by mohla snížit riziko nespr- prodeje nesprávné kategorie spotřebiteli a v neposlední řadě, pokud odsuneme rizika od bank do penzijních fondů, tak můžeme ještě tím e, zvýšit problémy. Děkuji pane předsedo. A děkuji za dotazy. K hodnocení dopadu. To má zásadní význam, ano. Ráda bych nabídla čtyři návrhy. Jednak výrazněji se napojit na občanskou společnost. To je velmi obtížné praxi, ale v každém případě to nabízí jiný úhel pohledu, jiné úkoly z hlediska pohledu na velké otázky. Za druhé, jasné kvantifikovatel, ne, měřítko nebo eh, metody hodnocení benchmarkingu. A za třetí, hodnocení časových liní, rozdělit projekty eh, podle dopadů na tři až pětiletá období a sledovat, co se děje v regulovaném prostoru a dále výraznější kapacita používat data k vytváření modelů toho, jak legislativa ovlivní trh a dále k otázce, které, která je průřezová. Já si myslím, že je potřeba dále pracovat na sankcích, postizích, Dále je potřeba pracovat na pravomocích dohledových orgánů, to se e, dotýká řady opatření a pak je potřeba věnovat se ekvivalenci v přístupu na evropský trh. Tady jsou velké rozdíly i nadále. A z hlediska toho, kde třeba eh, ta současná situace neodpovídá situaci v minulosti, souhlasím s kolegyní eh, z hlediska zveřejňování. Já si myslím, že neodpovídá na straně jedné požadavek na zveřejnění a dále mm, opatření, která se týkají finančních služeb a nutnosti zveřejňovat. Tak, jak se vytvářel program pro zvládání krize, tento program se stává uměrnějším a detailně propracovanějším. To neznamená, že bychom tato opatření měli rušit, ale měli bychom se z nich vzájemně poučit. FMD například přistupuje k metodě řízení. MIFID 2 na tom dále staví, CRD 4 na tom také staví. Ehm, vznikají taková sila, fungují odděleně, izolovaně, ale je potřeba je výrazněji provázat a tyto tři systémy průřezově zlepšit. A co se týče ochrany spotřebitele? Já si myslím, že je nezbytné jednat konzistentně. V rámci MIFID 2 se setkáváme s přísnými pravidly pro intervenci u produktů, eh, návrhu produktů a podobně. To je naprosto nezbytné a důležité. Na druhou stranu však se setkáváme v jednotě eh, unii kapitálových trhů vidíme usnadňování systému, zvýšení prahových hodnot a tím se pro eh, rizikové emitenty stává snažším dostat se na kapitálový trh. Eh, a to si myslím, že může být ohrožující pro spotřebitele na finančních trzích. Abychom tyto dva trendy usmířili, měli bychom dát legislativně jasný pohled na spotřebitele. Podívejme se na to, jak je spotřebitel definován. Podívejme se na prahové hodnoty a pracujeme s empirickými studiemi. Koho tedy chceme chránit, koho chceme eh, posunout dopředu, tak aby celý program byl konzistentní. Pokud jde o hodnocení dopadů, myslím, že tady zazněla již řada aspektů, ale dovolím si jeden aspekt, který vnímám jako důležitý, zmínit. Tedy musíme k celé věci přistupovat holisticky. Všech všechny právní předpisy, které jdou přes parlament, přes výb- od komise a přes parlament se dostávají až e, do realizace. To tež platí o IFRS 9. E, často bývá podceňováno. Myslím si, že je to určité nebezpečí pro evropskou ekonomiku. Dostal jsem zprávu od analytika, podle níž 20 až 30 celkového objemu kapitálu, pokud bude tento, toto nařízení znovu e, v praxi uplatněno, bude muset být takto odepsáno. A to je velice důležité, když hovoříme o hodnocení dopadu, čili z toho, co je k dispozici, e, samozřejmě e, musí to všechno mít zákonodárci na paměti. Nebezpečím, které vzniká, je to, že banky se budou muset odklonit od některých segmentů a samozřejmě nejzranitelnějšími tady bude, budou malé a střední podniky, protože eh, pokud rozhodujeme o uvěrování, tak eh, taková uvěrová rozhodnutí pak v budoucnosti budou znamenat, že banky budou méně uvěrovat tyto malé podniky a pokud bude zátěž příliš velká, budou nutit ehm, podniky do konsolidace a to může být také riziko, pokud se tomuto budou věnovat spíše velké banky, nikoli ty malé místní banky. Děkuji. Now, Děkuji vám, teď Kate Swinburne. Děkuji, pane předsedo. My máme tady různé sektory, kterým se budeme věnovat, proto je tedy trochu těžké to stručně formulovat, abychom to všechno pokryli. Ale nejdřív bych se chtěla věnovat tomu bodu z, agentury, z agendy pana Timmermanse. Hovořil velice zřetelně o tom, že každý triolog musí mít svůj kompromis a je třeba se soustředit na ten kompromis, na tu legislativu a že se tedy nesmíme zapomenout dívat i přes hranice toho zadání. Možná byste se měli dívat i přes hranice svých jednotlivých odvětví. AMD1, AMD2, už to zatím není ještě ani hotovo. Uvidíme, jak to potom bude z CSDR a EMIR. Jsem si jistá, že toho bude ještě daleko víc, ale zajímalo by mě, jak se to mezi sebou překrývá, jak byste ty překryvy definovali. Požadavky výkaznictví jsou jasné, ty rostou a jsou teď už tak ohromné a je důležité, abychom je měli. Globálně je to velice důležité, je to v těch eh, závazcích, ale v těch G20, ale jde eh, o to, abychom měli ty eh, IMR, CSDR, krátkodobé a MIFI, ty čtyři oblasti, je, jsou tady, je to jako by se slévaly, slévala jezera dohromady, je to opravdu velice rozsáhlé, jak to chcete upravit a jak to chcete udělat s těmi výkaznickými standardy, tak, aby byly trošku víc standardizované, aby je lidi mohli používat a monitorovat situaci, co se to vyvíjí. A teď ještě legislativní řešení co se týká kulturní změny, minulé ve Spojeném království se tady hovořilo o efektivitě trhu a to se soustředilo na osobní odpovědnost každého jednotlivce, který se podílí na prodávání a výrobě těch a, a vzniku těchto finančních produktů. Jak to uvést do evropského kontextu, aby to neexistovalo jenom v národním režimu ve, spole, ve Spojeném království? Uh, a ještě otázka, když máte tolik obavy o spotřebitele a přitom tady vidím nějakého toho důchodce, někdo, kdo individuálně nemůže nést odpovědnost za svá vlastní stará kolena, tak e, má to být snad jednotlivý členský stát, který jednou bude muset poskytovat důchody. Má-li tedy tento být odpovědný, jak vytvoříme správné prostředí, tak aby by tady bylo dostatečné dostatečné prostředky pro ty lidi, kteří z nich jednou na stará kolena budou muset také vyžít. Děkuji. Další řečník, ale už ale nevidím ho. Petr Jecek. Není, dobře, Miguel Viegas. Já eh, ouvi aqui eh, algumas queixas em relação aos encargos agressivos que essa regulamentação está a trazer ao setor. Slyšeli jsme eh, i stezky nad nárůstem požadavků na regulaci. Chtěl bych připomenout, že náklady a břemeno, které sebou přinesla evropským občanům finanční krize, byly vyhodnoceny, je to hruba 40 hrubého národního produktu Evropské unie. Takže pokud eh, tady si někdo opravdu legitimně může stěžovat na zatížení, které ta krize vyvolala, tak eh, by to byli spotřebitelé, kteří si mohou stěžovat. A otázka v souvislosti s touto krizí souvisí s nutností najít řešení. Podíváme-li se na neschopnost trhu regulovat systém, je třeba udělat to, co se udělat dá. Najít nějakou regulaci, která možná bude komplexní, ale po mém soudu je naprosto nutná. Pokud tady existuje obecný konsenzus na tom, že je třeba něco udělat, tak pak se chci zeptat, zda ty stezky na větší regulaci jsou vůbec legitimní. Poměříme-li to krizí, kterou jsme zažili, poměříme-li to dopady, které stále ještě ta krize na ekonomiku a společnost má. Tady máme několik otázek, které se naskýtají a bylo by zajímavé slyšet k tomu názor našich hostů. Otázka, která se zatím skrývá, je otázka restrukturalizace. to je v podstatě jenom zlomek toho, co bylo vydáno, aby se zachránil finanční systém těch 45 miliard. Ta částka vlastně ani nestačí. Dohled bude nutný i nadále především nad těmi bankami, které jsou příliš velké na to, než aby bylo možno je nechat padnout. Na druhé straně otázka bankovní unie přináší dva důležité aspekty. První bod je rozvolnění nebo rozpletení těch bankových konglomerátů. Byl tady první návrh zprávy, kde byly bankovní a investiční obchody od sebe odděleny. To byl takový první jenom náznak, ale zůstalo všechno při stejném. Myslím si, že není nutné oddělovat skladovou činnost od investic právě proto, aby byly kláněni spotřebitele. Je třeba chránit skladatele a střadatele, je třeba zabránit tomu, aby banky z jejich penězi spekulovali. A pak stínové bankovnictví, které dnes se týká poloviny aktivních položek ve vlastním bankovnictví, dokonce i během krize to drže, vydrželo. Jaký je váš názor? Co si o tom myslíte? Stíno, je stínové bankovnictví příčinou nebo důsledkem? Protože regulace možná může vést i k tomu, že systém se pak musí skrýt do těch stínových bank, očistit své bilance tak, aby unikly dohledu. A ještě ke kapitálovým požadavkům. Není to svého druhu rozpor, rozpor mezi zvažováním rizik a financováním malých a středních podniků? Jinými slovy, do jaké míry požadavky na vlastní kapitál jsou příčinou toho problému a do jaké míry brání bankám v tom, aby rozdávaly úvěry eh, risk, riskantnějším podnikům. A na druhé straně tady máme ještě daně potom. Obecně banky sice platí daleko menší daně než kterýkoliv občan. Banky, respektive finanční instituty, jsou však klíčovým aktérem při všech operacích daňových úniků, obcházení daňové povinnosti. To je také dnes ve středu pozornosti. Rád bych věděl, co si o tom naši hosté myslí, až do jakého bodu ten sektor neplatí nebo neplní zcela své daňové povinnosti, zda se tady skutečně přihlíží k těm daním tak, aby nakonec platili daně stejné jako občané. To by také mělo jít roku v ruce s opatřeními s vedoucími k transparentnosti a zabránění tomu, aby se přelévaly zisky. Děkuji vám. Děkuji a nyní můžete odpovědět na toto další kolečko otázek. Kdo z vás chce začít, pan Grohl? A nebo zástupce Finance Watch? Prosím. Děkuji vám. Otázka paní Swinburne se týkala standardů výkaznictví. Jediný způsob, jak se vyrovnat s rozdíly standardů ve výkaznictví v rámci těch eh, čtyř eh, legislativních eh, aktů je opravdu to celé projít a pročistit. Co se týče prostředí pro spotřebitele a budoucí um, penzisty, samozřejmě je důležité, je zde udržitelné financování s určitou návratností, ne to, co je nyní v tom projektu CMU, kde se usiluje o rychlé zisky. Jde o to zabránit eh, úplnému kolapsu finančního systému a proto mm, vlastně centrální banky dali na trh eh, likviditu, protože si nikdo nepřál totální kolaps finančního systému, ale nyní to vedlo k tomu, že máme téměř nulové úrokové sazby. Takže nyní máme vlastně největší období finanční represe od za posledních 200 let, takže eh, lidé mají velké obavy z toho, že zde máme ty nulové, budeme mít nulové úrokové sazby, ale ty jsou to od toho, že zde bylo úsilí vlastně zabránit kolapsu e, systému. Samozřejmě nic není zadarmo, pokud budoucí důchodci chtějí vyšší zisky, tak musí více riskovat. Ale Jde o to, abychom my jako společnost to riziko nepřesouvali z institucí na spotřebitele, pokud nejsou náležitě vzděláni k tomu, aby mohli na sebe vzít tato rizika. Takže jde o to si také uvědomit, že v průběhu krize ty penzijní fondy, které trpěly nejvíce, byly ty soukromé penzijní fondy, které intenzivně investovali na finančních trzích, tak to jsem chtěl zmínit v této souvislosti v rámci odpovědi na otázku paní Swinburne. A pan Viega se jeho otázka. Ano, těch, e, ten fond e, pro řešení krizí, který má 55 miliard, není dostatečný na to, aby zachránil ty příliš velké instituce, které není možné nechat padnout. A ten bail-in vlastně bude fungovat spíše pro malé e, banky, jako například na Kypru v roce 2014 a nebude to takto fungovat e, pro velké banky do týdne. Uvědomte si, že ten e, plán pro řešení krize určité banky má na 1800 stránek a pokud chcete přes víkend implementovat e, takovouto záležitost, no tak hodně štěstí. Děkuji vám za pozornost. Já bych rád eh, také zareagoval na ty požadavky na výkaznictví. My rozhodně nejsme proti, ale měly by být rozumné. A mělo by se zde trochu rozlišovat mezi těmi velkými bankami, které mají složitější obchodní modely a tím, co mají předkládat a jejich vlastní hodnocení a já nevím, kolik zdrojů eh, informací potřebují příslušné orgány a regulátoři, pokud zde máme například 15 milionů spotřebitelů a budeme informace posílat každý den, jestli zde bude kapacita na zpracování těchto informací. Ale u těch menších eh, bank eh, to výkaznictví také musí být určitým způsobem stravitelné, přijatelné. Nemůžeme žádat stejné Eh, výkaznické požadavky po velkých a malých eh, bankách a ty malé banky mají určitou významnou roli na lokální úrovni. Příspěvky do fondu pro řešení krizi. Ještě potřebujeme, nechceme zaplatit dvojmu, nechceme platit do toho fondu a zároveň i do těch vnitrostátních fondů, do státního rozpočtu. tím bychom vlastně zdanili dvojmo banky a ostatně e, zdanění, včetně e, zdanění bank, můžu zde hovořit za e, Raiffeisen, za naší banku, tak je to vlastně e, vyšší na straně bank, než to by museli platit e, soukromníci lidé. A samozřejmě stínové bankovnictví, to by se mělo regulovat. Prosto s vámi souhlasím. Eh, nebylo by fér, kdyby eh, vykonávali stejnou činnost a ne, nepodléhali stejné regulaci. Děkuji, paní Koller. Na otázku paní Swinburne. No, týkající se těch různých překryvů. Já uvedu jeden příklad zveřejňování nákladů a poplatků. Máme článek 8.3 v PRIPS, kde je třeba zveřejňovat eh, náklady pojistitelů v rámci eh, monetární eh, uvedení procent a v IMD 2 v článku 24.3 máme podobné pravidlo, kde je třeba agregovaným způsobem prezentovat veškeré náklady a poplatky. Takže je to v podstatě víceméně totéž, ale je to naformulované po každé trochu jinak. Takže takový compliance officer si bude říkat, eh, co s tím, jak to implementovat. Nejjednodušší řešení je prostě odkázat na nařízení, například na nařízení PRIPS a říci, tak je to upravené tak a tak tam. A to by mělo být stačit pro IMG 2 také. To by bylo jedno z možných řešení požadavky na výkaznici, abych ráda řekla něco mírně pozitivního. Od Solvency 1 nyní přecházíme na Solvency 2 a mm, održeli jsme 270 eh, jedna eh, vlastně výkaznických vzorů, což znamená velký krok kupředu. Ale jsou zde vlastně požadavky ECB na mm, sektor pojišťoven, kde oni říkají, že potřebují další požadavky a po dlouhých diskuzích mezi EOPA a ECB a bylo zde i intenzivní konzultace eh, také s celým odvětvím a jeho zástupci. Myslím, že nyní máme opravdu náležitý rámec, kde vlastně ECB přejímá ten reporting eh, z EOPy. Takže zde opravdu bylo velké úsilí na obou stranách. Děkuji vám, pane předsedo, jenom stručně, co se týče těch požadavků na výkaznictví. Myslím si, že výkaznictví je opravdu vysoce dynamické a eh, je to něco, co je třeba doladit a změnit. Já si myslím, že to jde spíše z dola nahoru než obráceně. A logicky by to šlo ruku v ruce s ESAS a bude se to o tom diskutovat, co je pro ně praktibilní a co je cílem reporty Gu. Takže zda stávající pravidla toho dosahují v rámci SS, v rámci SSM, to by byl možná byla jedna cesta, jak na to nahlížet. Co se týče obecné změny kultury, já jsem přesvědčena o tom, že regulace možná neznamená ani polovinu toho potřebného mechanismu pro finanční trhu. Dohled a vymáhání pravidel jsou nesmírně důležité, jsou zásadní. Bohužel pobítky na straně e, e, regulace jsou také zapotřebí, včetně trestně právních sankcí, to je důležité i na evropské úrovni. Je zde ten market abuse systém, který už dosáhl určitých cílů. Je důležité si uvědomit, jak aplikují sankce jednotlivé členské státy, jaké typy sankcí aplikují a zda je zde prostor pro určité sankce panevropského typu. A možná na závěr k tomu stínovému bankovnictví. E, kvůli riziku arbitráží toto je kritická součást programu, ale měli bychom to vidět v širším kontextu mezinárodního e, výboje Financial Stability Board a jde o to, abychom zde měli koordinovaný přístup. Děkuji. Děkuji, než dám slovo panu Gigoldovi. Marka Zaneho zde nevidím, takže budeme mít možnost klást otázky v rámci HDI, takže pokud se někdo z kolegů bude chtít přihlásit o slovo, prosím dejte to najevo a zapíšeme na to seznamu, své nemáte slovo. Děkuji eh, za to, co jste zatím zde uvedli. Já celkem eh, souhlasím s tím, co jsem tak zaslechl u mnoha řečníků, že finanční regulace nebudou automaticky účinnější, když té regulace bude více, že prostě počet eh, stránek, nařízení, delegovaných aktů a vlastně eh, není úplně to správné měřítko pro to, abychom hodnotili, jestli děláme věci dobře nebo špatně. Eh, jednotliví řečníci se zdá se trochu názorově eh, liší v tom, zda toto více začistit nebo ne. Ti, kdo si přejí silnější regulační rámec, se obávají, že v novém období by to potom mohlo být složitější, eh, bude-li zavedeno vlastně takové začištění, abychom si udrželi standardy a jiní zase to nahlíží tak, že by to byla určitá příležitost tomu, jak se zbavit takových standardů, které jsou spíše na obtíž. Jistě, toto je mm, taková uh, zavádějící diskuse, ale myslím, že potřebujeme objektivní kritéria pro to, jestli jsme na správné cestě nebo ne. To by mohlo být zajímavé. A co jsou takové objektivní kritéria například? Zda spotřebitelé dostávají větší podíl z těch eh, peněz, z eh, finančních trhů. A vy jste poukázali na to, že investoři potřebují tyto příjmy pro budoucnost, tak aby například si mohli dobře užívat svého důchodu. A já si myslím, že finanční sektor prostě eh, z těch peněz sám po žírá příliš mnoho peněz, takže co udělat pro zlepšení efektivity systému? Například takový švédský systém, kde je eh, penzijní systém kapitálově založený, ale nezávisí na příliš draze, drahé konkurenci přílišného množství aktérů. Co si myslíte o tomto přístupu? Zdá se, že zde ty náklady pro investiční kapitál jsou 0,2% a měla by Evropa navrhnout nějaký jednoduchý e, typ spoření na Eh, důchod, který by bylo levnější realizovat než nějaký složitý investiční fond, eh, pojišťovnu nebo banku. Dále otázka účinnosti nařízení eh, solventnost působení ve finančním systému. Navzdory veškerému úsilí se zdá, že investoři v bankách a pojišťovnách si nadále myslí, že toto je docela bezpečná investice, zvláště v oblasti bankovnictví. Nevidím, že by se nějak zvýšily ty e, marže, takže se zdá, že je zde určité e, riziko, které si úplně neuvědomují. A co tedy navrhujete, tak aby ten rámec skutečně fungoval? protože to by pak pro mě bylo takové objektivní kritérium. A potom to takzvané zavedení European Book of Financial Services. O co mi jde? Snažit se uh, víc těch škatule z těch jednotlivých regulací a podívat se na určité problémy s překryvem, duplikováním a proporcionalitou kdy jsme vlastně odhlasovali separátních 40 legislativních aktů, tak abychom alespoň u těch definic, pojmů, výkaznictví, prostě u podobných obchodních případů měli skutečně podobné eh, pravidla nebo alespoň eh, shodující se pravidla. Takže já se těším na vaše návrhy a eh, na vaše návrhy toho, jak měřit, jestli jsme na správné cestě nebo nejsme. Děkuji. Už nikoho dalšího nevidím, kdo by chtěl si vzít slovo. V tom eh, případě požádám pana Grilla, aby možná trošičku podrobněji eh, se věnoval té eh, otázce IFES a také, aby nám řekl něco o tom, co si myslí o těch požadacích na e, kapitál, jestli má pocit, že to souvisí s určitou e, ne, e, nejistotou, jestli to souvisí také s otázkou proporcionality, pilíř 1, pilíř 2 a kritéria, kritéria eh, která nesprávným způsobem hodnotí rizika a také nepodporují vlastně tu eh, reálnou ekonomiku. Kdyby se mohlo podrobněji se podívat na tuto otázku také z pohledu současného legislativního rámce a toho, eh, jakým způsobem to budeme v budoucnosti případně revidovat. Děkuji. Pan Kryl. Eh, děkuji, co se týče ISRS, Pane předsedo, tady já bych řekl, že ten systém, tak jak dnes existuje, je eh, do určité míry přijatelný pro banky, jak jsem se již zmínil. Eh, existuje tady určitá ubava, protože zatím k IFRS 9 se neprovedla žádná zásadní studie a také v tomto výboru vím, že tady existuje určitá podskupina, která se tím zabývá. Nejde ani tak o to, jakým způsobem budeme tyto věci provádět, protože to trvá celé roky a je to poměrně e, nepružné, ale kromě toho tady je také otázka těch požadavků na kapitál e, e, což bude mít velký dopad, pochopitelně bude to představovat také další nároky na to, jak zaplatit různé poplatky, které souvisejí s půjčkami a tak dále. Kromě toho to vytvoří další volatilitu. Volatilita pochopitelně je problém, když hodnotíme finanční výkazy. Takže eh, Tady e, naše doporučení, velice silné doporučení by bylo takové, že předtím, než uděláme jakékoliv rozhodnutí IFRS 9, e, ta nová, e, to, to, to nové nařízení bude muset být pojednáno velice holisticky. Co se týče těch požadavků na kapitál, jak již bylo řečeno, to stále ještě není jasné, jakým způsobem ty buffery ty systémové buffery by byly nějakým způsobem zavedeny do toho systému SREP, což je systém, který používáme už celou, eh, celé roky eh, v, v, v kontextu ECP a také v kontextu dohledu. Eh, například minulý týden jsme v, v, v Rakousku měli asi 75 volajících, kteří se ptali na tu otázku těch bufferů, čili potřebujeme větší harmonizaci předtím, než nějakým způsobem budeme přesně schopni popsat, co se myslí těmi buffery, tak abychom byli schopni zajistit určitou větší eh, predik- eh, schopnost predikovat, co bude. Děkuji. Já bych eh, ráda reagovala eh, na tu otázku týkající se dlouhodobých produktů. To souvisí také s těmi problémy, které mohou mít eh, penzisté. Měli bychom být v této souvislosti realističtí. Jedná se o dlouhodobý produkt, ale v pojišťovnictví pochopitelně eh, zápasíme také s tím, že existuje celá řada trhů a že existují určité možnosti vlastně z toho vystoupit a to potom znamená, že nemůžete skutečně dlouhodobě tyto věci realizovat. Pochopitelně i tady existují určitá řešení, e, budeme e, muset v rámci té unie kapitálových trhů na tom dále pracovat, ale do určité míry se jedná o problém, e, který nemůžeme jednoduše řešit na jedné straně, chceme dělat jednu věc na druhé straně, ale potřebujeme zajistit plnou flexibilitu. Jinými slovy, je potřeba k tomu přistupovat realisticky tak, abychom dosáhli toho kýženého výsledku. Dále bych eh, ráda eh, se zmínila o té Evropské knize finančních služeb. Eh, jsme v současné době svědky toho, že často ten dis vede k určitému zhoršení, deformaci Eh, protože jestliže, jsme, eh, jestliže například někdo se chová úplně stejně, je na stejném místě, eh, tak potom očekáváme i stejné chování. Dám vám konkrétní případ, například u KITu neexistuje žádný, žádná možnost pro pojišťovatele zúraznit například to, že existují určité požadavky kapitálové, které pojišťovatele, jestliže tedy vám dávají určitou garanci, tak nemají možnost vlastně eh, nějakým způsobem zdůraznit eh, určité věci. Eh, kromě toho, z pohledu pojišťoven existuje určitá obava v tom smyslu, že pokud se lidé začnou chovat příliš podobně nebo stejně, tak to může vést k navýšení rizik. jestliže to chování je potom stejné, tak Eh, to není v našem zájmu a měli bychom se pokusit naopak eh, se postarat o to, aby právě chování bylo různé eh, během krize zanikla celá řada trhů a proto je potřeba mít určité pobídky teď, proto aby tyto trhy se skutečně chovaly různě, tak aby zajistilo toto různé chování. Dále profesorka Molony. E, já naprosto souhlasím s tou myšlenkou, že je potřeba mít objektivní kritéria, která souvisí s očekáváním spotřebitelů. E, velice důležitý vývoj je otázka e, MIFID 2, kdy se jedná o zprávu a řízení. A jestliže toto má všechno fungovat v oblasti například dohledu nad například podnikatelskými plány, výhod pro Eh, spotřebitel a tak dále, tak bychom eh, měli skutečně se pokusit vytvářet takové eh, produkty pozitivní výsledky pro spotřebatele. Tím se dostávám k opět k otázce dohledu a otázky sbírání a dispozice dat. Co se týče společné evropského jednoduchého spořícího produktu, to si myslím, že nebude snadné, ale je to Eh, je to produkt, kterému bychom se měli věnovat. Evropa už to udělala eh, asi před 30 lety, jednalo se o USIC, eh, ale myslím si, že skutečně stojí za to se nad tím znovu zamyslet, i když je potřeba si uvědomit, že Evropská unie se snaží vytvářet jednoduché produkty a přitom bude asi velice těžké mít k tomu takové regulační, takové regulační předpisy, které by zajistily jeho fungování. Eh, co se týče té knihy o eh, regulaci finančních služeb, tady si myslím, že skutečně bychom potřebovali kodex definic, ať už se to dná derivativ, ať se to týká eh, dohledu a tak dále. Na základě svého instinktu bych řekla, že ta složitost evropského finančního sektoru je tak obrovská, že pokud Eh, se nevzdáme některých těch principů, principů, což je velice obtížné, pak by bylo eh, něco takového realizovat v praxi velice obtížné, ale je potřeba skutečně mít konkrétní kodex, definic přístupu a tak dále. Děkuji. A teď, eh, kdo odpovědě, já bych odpověděl na otázku pana Gilgoce. Uh, E, co se týče mé organizace, my určitě se nesnažíme prosadit další regulaci, naopak e, my chceme mít pevnější, ale současně i jednodušší regulaci. E, my například bychom byli proto, aby existovala určitý předepsaný podíl mezi solventností a pardon, dalšími komponenty. To ale neznamená, že bychom byli nějakými fanoušky toho, těch současných eh, projektů. Eh, co se týče těch měřítek, eh, například co se týče lepší návratnosti, tam bychom potřebovali to, aby ta současná situace byla nějakým způsobem fixována. Ještě nejsme z té krize úplně venku a pokud nedojde k navýšení úrokový směr, potom ehm, eh, důchodci a ti, kteří si šetří, eh, budou těmi, kteří na tom budou tratit, protože jsme skutečně stále pod velkým finančním tlakem. Jedna z věcí, na kterou bychom se mohli soustředit, a to souvisí s růstem, i když my nesouhlasíme s tou diagnozou eh, té současné situace CMU, ale možná, že by to mohla být priorita, to jsem ostatně se snažil zdůraznit i ve svém projevu to znamená, to se týká kupní síly, je, potřebujeme pochopitelně mít také e, důvěru spotřebitelů, která v současné době neexistuje a je potřeba si uvědomit, že spotřeba představuje dvě třetiny HDP. Je to ten nejsilnější hnací motor. Takže to je věc, kterou bychom si měli pokusit znovu nastartovat. Děkuji. Já s vámi plně souhlasím, e, co se týče toho pákového e, efektu. A teď eh, bych eh, rád dal slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. I s pohledem na hodinky máme krátce po půl páté. Dovolte, abych srdečně poděkoval všem panelistům za to, že nám byli k dispozici, že nám poskytli velice obsáhlý vhled do situace na regulaci finančních trhů. Máme tady informace, byly tady informace z bank, ze stran pojišťoven, e, dále z blízkosti nevládních organizací na ochranu spotřebitelů. Chci poděkovat všem i stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří tady dnes byli e, a podíleli se živě na této diskusi. Myslím, že jsme zajedno v tom, že se tady nejedná o nějakou deregulaci paušální. Musíme diferencovat podle toho, jak komplexní jsou rizika a musíme také přihlížet k tomu, jak velké jednotlivé instituty jsou. Musíme se více podívat i na tu vyšší úroveň, nemůžeme uh, dopustit, aby snad ti menší byli tou regulací více postiženi. Panelisté nás informovali o tom, kde dnes aktuálně bodka tlačí a já si myslím, že toto dnešní slyšení bylo velice, velice užitečné a prospěšné a jde o to, abychom Eh, ze všech těch regulačních nástrojů a instrumentů, které teď máme, nenechali to rozpadnout do jednotlivin, je třeba mít globální pohled na věc jako zpravodaj eh, spolu se svými stínovými kolegy bych na tom chtěl pracovat v příštích týdnech a měsících a doufám, že ve výsledku z toho vyleze slušná zpráva z vlastní iniciativy. Děkuji vám. Děkuji. Ještě jednou děkuji vám všem za to, že jste přišli a přispěli tak fundovaným způsobem. A teď budeme diskutovat o návrhu zprávy. Hned bezprostředně další bod pořadu jednání bude následovat. Bude tady více prezident Merch. Teď to zhruba na minutečku přerušíme. Dear colleagues, please, could you please Vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Have to start. Yeah, our experts are leaving. So, we can move now to point 14. Můžeme přejít nyní k bodu 14 na našem pořadu jednání veřejné slyšení o e, systému Target to Securities a rád bych přivítal Iva Merše, člena výkonné rady Evropské centrální banky, který přijal naše pozvání, aby hovořil o Targetu Securities, e, tedy panevropské e, platformě vypořádání cených papírů, za níž celkovou odpovědnost nese Evropská centrální Výbor Ekon vás pozval, abychom mohli oslavit zahájení fungování této platformy, což nastane 22. června, kdy eh, dojde eh, k první vlně migrace um, depozitářů cených papírů od, z mé země, z Německa, ale také z, dal, mé země a pak z dalších zemí. A to je tedy velice historický přelomový okamžik v krajině finančních služeb. Target to Securities bude odstraňovat celou řadu bariér na trhu cenými papíry v Evropě, bude harmonizovat trhy také v období po obchodování s cenými papíry. My o tomto výrazném přínosu e, uslyšíme od vás. Budeme také naslouchat příspěvkům o harmonizaci trhů a v této souvislosti vyvstanou také otázky synergie e, tohoto projektu s nařízením o centrálním uložišti cených papíru, e, který také schválil parlament jako spoluzákonodárce a to souvisí také s unii kapitálových trhů, na níž se pracovalo a e, k, ní, k němu jsme měli také usnesení. Děkuji za to, že jste přijal naše pozvání. Máte slovo. Pane předsedo, Vážení členové výboru, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozvání, abych hovořil o systému Target to Securities. Já jsem velice rád, že si mohu připomenout dobu před deseti lety ehm, a jak za těch posledních deset let Evropský parlament tuto myšlenku podporoval. Tím eh, naznačují, jak dlouho trvalo, než se podařilo implementovat prvotní nápad a uvést jej do praxe, kolik postupů, kolik technicky funkčních detailů bylo nutné vyřešit. Ehm, čekají nás pouhé tři provozní dny, než bude spuštěn nový systém. Bude to příští pondělí kdy se pět clearingových center a depozitářů cených papírů eh, připojí na novou platformu, budou migrovat na tuto platformu. A to je teprve první vlna. Nakonec budeme mít napojených 22 národních komunit a všich, všechny budou používat stejnou platformu. Vnímám to jako jeden z největších projektů, který eh, Eurosystem inicioval od svého vzniku. Samozřejmě nechci podceňovat význam nejdůležitějších logistických kanálů a to eh, za zavedení Bankheld ve 12 různých zemích a také uznávám význam založení samotné ECB eh, e a její fungování, její modus operandi. Také se domnívám, že si musíme připomenout další důležitý projekt, takzvaný SSM, který možná tak velký není, ale časový rámec pro něj byl velmi napjatý. Podařilo se to zrealizovat během jednoho jediného roku a e, díky tomu evropská spolupráce a utváření politika strategií získalo nový rozměr. Nyní hovoříme o projektu, který bychom mohli zařadit e, spíše do takové instalatérské infrastrukturní části eh, evropské spolupráce. Pak se samozřejmě dostane i do politických sfér. V roce 99, když jsme začali, začaly, kdy začala fungovat Evropská centrální banka, vzniklo euro, existovaly národní systémy a jediné, co jsme tehdy dokázali, bylo národní systémy propojit a říkalo se tomu target, systém target. Tento systém Target se věnoval pouze hotovostní části plateb a platební systémy byly napojeny na jednotlivé státy. Velice rychle jsme si uvědomili, že vznik integrované platformy by, bylo mnoh, by byl mnohem lepší než pouhé propojení řešení, které mají v jednotlivých státech. A do roku 2004 se nám podařilo po e, systému Target 1 vytvořit Target 2. Target 1 už byl integrovanou platformou, ale e, která propojuje 56 tisíc bank po celém světě, včetně centrálních bank EU a v roce 2014 tímto systémem e, bylo vypořádáno více než 90 milionů hotovostních plateb s celkovým obratem 492 biliony eur. Eh, užívání systému Target 2 je povinné pro operace vypořádání plateb, ehm, ale také pro měnové politické operace. Je to také díky ehm, doporučením z Evropského parlamentu, že Target 2 nezahrnuje jenom platformu euro pro europlatby, ale je to multiměnový systém. Tedy Target 2 ještě není multiměnový, je to zatím Target 2 cené papíry, Target to Securities, ale připravujeme také multiměnový systém, tak abychom propojili Target 2 a Target 2 cené papíry, Target to Securities. Když jsme tuto evropskou infrastrukturu pro hotovostní platby připravovali, uvědomovali jsme si, že v eurozóně se stále více plateb provádí formou zástavy eh, a nemá to dopady na straně cených papírů. Pokud chcete provést zajištěnou platbu, eh, můžete provést platbu hotovostní s využitím této integrované platební platformy, ale zároveň národní systém vám zajistí vypořádání cenních papírů, které přecházejí z to zajištění. A na základě toho jsme začali uvažovat, že by stálo za to, aby vznikl integrovaný evropský systém, který by propojoval hotovostní platby eh, s vypořádáním cených papírů. To, eh, tak vznikl eh, počátek systému Target 2 Securities. Evropa, jak víte, měla více ne, eh, 30 národních systémů. Každý z nich měl vlastní systém vypořádání cených papírů. Ehm, také se to řídilo různou legislativou pro centrální depozitáře a také samozřejmě se aplikovaly eh, různé procesy pro stanovení po obchodního výsledku. A Doufáme, že tento nový systém posílí bezpečnost a finanční stabilitu tím, že bezcené papíry budou vypořádávány přímo v centrálních bankách, protože to je na účtech, které jsou u centrálních bank, zajistí také úspory na základě velkého množství, aniž by bylo nutné fúzovat národní centrální depozitáře cených papírů, protože právě tyto CSD jsou vstupním bodem pro účastníky trhu a není to samotné CSD podle definice CSDR, ale pouze IT platforma, která transakce provádí. A národní CSD si zachovají všechny procesy, které přinášejí přidanou hodnotu, zisk, a to úloha notáře, zpráva aktiv a služby pro emitenty. Domnívám se, že je potřeba zdůraznit jeden důležitý prvek a to řízení a vládnutí, který jsme do této eh, nové evropské integrace zavedli. A je to T2S Governance, struktura. Kdybych měl ukázat diagram tohoto systému řízení, řekli byste, že je nesmírně složitý. Ale není sama Evropa složitá ve své rozrůzněné realitě a my jsme zvolili čtyřstupňové řízení, do něhož jsou zapojeny stovky institucí a to je logicky složité ale ve výsledku je to také dostatečně komplexní a funguje to. A také to si myslím, že patřilo k podmínkám úspěchu tohoto projektu. Odhodlanost lidí, kteří se na projektu e, spolupráce e, takové e, sítě zainteresovaných subjektů podíleli, dala právě tomuto projektu výraznou sílu a přesvědčivost. Možná jste slyšeli nějaká prohlášení v tisku, dokonce i zvěstí, že T2S není dostatečně stabilní, aby přešla do živého provozu. Skutečnost však je, že tato platforma je prohlášena jako stabilní a připravena na vstup do živého provozu a to prohlášuje nejenom management T2S, ale také jednotlivé depozitáře, tedy CSD, kteří tvoří řídící skupinu pro T2S. T2S bude mít zásadní vliv na finanční trhy a podstatné pro nás je, že migrace proběhne hladce. Po zhodnocení statusu platformy její stability a připravenosti na živý provoz, vás mohu ujistit, že platforma je připravena k migraci a, jak, e, a na živý provoz od příštího týdne. A to nám potvrdili také hodnocení a vyjádření řídících orgánů, které jsme dostali dnes dopoledne na ECB a které budou později, tedy zítra, předloženy e, hlavnímu vedení, pro, e, které schválí vstup do živého provozu. Nestačí však, aby systém v euru byl připraven na živý provoz. Potřebujeme také připravenost národních společenství. Národní společenství tvoří depozitáře CSD a banky, které jsou na ně napojeny. V současné době můžeme říci, že tedy pět zemí bylo jmenováno eh, pro účast do první vlny. Jsou, eh, rozhodli se tak dobrovolně a je to Řecko, Malta, Rumunsko, Švýcarsko plus Itálie. Všechny CSD zmíněných zemí potvrdili svou připravenost a začnou stahovat všechna statická data o emisích, která v těch zemích probíhají. Ty budou staženy na jedinou platformu a ve čtyřech zemích pak vypořádání obchodů těmito cenými papíry bylo již na tuto platformu staženo a začne tedy se vypořádávat od příštího pondělí. Ehm, další stát Itálie, konkrétně tam má Národní společenství bank, které si žádají víc času, aby mohli důkladně prostředí otestovat a proto požádali o to, aby mohli platformu rozjet od příštího pondělí, ale, další, ale vypořádání všech obchodů, aby mohli eh, provádět od konce eh, srpna letošního roku. Toto řešení bylo přijato všemi ostatními subjekty protože si dovedete jistě představit, že pokud se v první vlně někdo spozdí, bude to mít dopady i na další vlny, tak tomu ale nebude, protože prostředí je dostatečně stabilní a to také na základě CSD jednotlivých účastníků trhu, tedy že nevzniknou nežádoucí dopady na trh a i když vznikla pracovní skupina, která se bude věnovat této problematice do konce příštího měsíce, aby případně hlásila další nežádoucí dopady tohoto mírného spoždění, bylo rozhodnuto jednomyslně, že italské banky budou smět využít dalšího období, než začnou vypořádávat obchodování na této společné platformě. jaké výhody tato jediná platforma přinese. Za prvé, stejně jako CSD, nařízení CSD bude hybnou silou agendy harmonizace. I nadále zaznamenáváme nadměrné rozdrobení finančních trhů v Evropě. To je vidět také oboru post-trade a proto je důležité, abychom zvýšili standardy a vedli proces k harmonizaci. Jedině to umožní systému T2S uplatnit plný potenciál. A myslím si, že v letech 2001 až 3 si možná vzpomenete na Giovanniho zprávu, která poukázala na všechny nedostatky, které se objevovaly ve financování post-trade a mezi těmi 15 nedostatky se ještě najde pár, které nejsou dořešeny. t si asi a CSD budou celou řadu těchto nedostatků řešit, ale některé nedostatky zůstanou nedořešeny. E, oblasti, které je potřeba ještě dopracovat, e, doufám, se podaří zpracovat, jakmile budeme dále diskutovat o jednotě kapita- Unii kapitálových trhů. A jsem přispraven s vámi diskutovat o tom, jak postupovat a jaké nedostatky eh, tam ještě pozorujeme. Já myslím, že to je prozatím všechno a velice se těším na vaše dotazy. Thank you very much eh, to Mr. Mer. Děkuji panu Meršovi za jeho vystoupení a nyní začneme prvním řečníkem, pan Werner Lange. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane Merši. Ano, vy jste se zde odvážel k velkému soustu. V roce 2008 už eh, vlastně padlo to první základní politické rozhodnutí a není sedm let poté. Vy můžete stačí eh, zahájit provoz se čtyři a půl členských států, protože Itálie, jak jsem to pochopil, potřebuje ještě čas po prázdninách, protože se musí ještě zotavit, než se mohou plně zapojit. Já si velice vážím tohoto nesmírného organizačního úsilí. A v souvislosti s tím, co jste přednesl, mám následující otázku. Za prvé, proč vlastně bylo nutné, aby tuto platformu realizovala Evropská centrální banka? Protože na seznamu těch, kdo mají přistoupit do systému do roku 2017, je i Švýcarsko, které vstupuje i hned, Maďarsko a Dánsko, což jsou tři země neplatící eurem. Maďarsko a Dánsko přistoupí tedy asi za rok. A teď jak hodnotíte tu možnost, že například Velká Británie bude trvalé navázána e, s významným finančním místem v Londýně, nebo je tam konkurence dnes možná ano, a je to možná pozitivní, že se Velká Británie nezapojuje, anebo by to mohlo znamenat určitou výzvu pro budoucnost. Druhá otázka. Systém Target 1. Zde e, panovaly velké diskuse o jeho rizicích. Nyní zde v tomto systému máte výhradně cené papíry a spory vedoucí až k eh, žalobám u Evropského soudního dvora. Pan profesor Sint o tom napsal velice tlustou knihu, kterou vůbec nikdo vlastně nepochopil, snad kromě jeho asistentů. Zkrátka bylo to velice sporné téma v eurozóně a 500 bilionů eur, to je tedy tak obrovský vypořádací objem, že opravdu je vhodné Eh, to neomezovat na euro, ale mít to naplánované jako multiměnovou platformu. Pokud vše bude probíhat do roku 2017 podle plánu, eh, jak hodnotíte potenciální vývoj objemu? Mohl by to být také určitý benchmarking odlišující se od jiného systému, který je v USA? A potom otázka, ta se netýká daného systému, ale jak jako odborník Eh, hodnotíte stávající diskusy o zrušení hotovostních peněz? Děkuji. Děkuji vám. Já bych eh, nejprve připomenul, že na začátku jsme si mysleli, že budeme moci podnítit trh k tomu, aby z něj zešla iniciativa, aby vytvořil takovou platformu, co by soukromou iniciativu. Ale po několika letech eh, sledování problémů eh, při překonávání určitých překážek souviselo to hlavně s otázkou regulačního prostředí, Eh, veřejného sektoru bylo rozhodnuto, že to bude Evropská centrální banka, která by měla udělat ten krok k tomu, aby tato platforma vznikla. A byla to také ta instituce, která na tom byla nejvíce zainteresovaná, protože její monetární politika eh, závisela na účinných platbách a infrastruktuře pro eh, vypořádání pladeb. To bylo před nějakými 15, 10 lety, kdy jsme dospěli k tomu, že tedy eh, na straně ECB, aby učinila určité kroky. A ano, eh, také zde musím ocenit Evropský parlament, protože to byl Evropský parlament, který výrazně trval na tom, že by to neměla být platforma omezující se na euro, ale že by to měla být platforma umožňující řadu různých měn a já si myslím, že to byl správný přístup, který tedy ze začátku sice znamenal eh, určité zesložitění systému, ale nakonec se ukázalo, že zde je opravdu ta dobrá míra přitažlivosti, tak aby se z toho stala skutečně evropská platforma. A asi před dvěma nebo třemi týdny jsem navštívil Švédskou centrální banku která vlastně zodpovídá za e, švédskou měnu a za to, že měna e, se stane součástí této platform, dané platformy, ale národní e, depozitář toto spadají tyto cené papíry, někde je to v centrální bance, někde je to v některých zemích jinde, je to velice rozlišné, rozdílné. A Švédsko uh, uvedlo, že tedy přehodnocuje možnost přistoupit eh, k uh, systému a T2S a eh, stavili se pozitivně k tomuto vývoji. Měli jsme první setkání technických týmů z této souvislosti. Nebudu zastírat, že to bylo také motivované tím, že švédský centrální depozitář bedlivě sleduje také technický vývoj v jiných severských zemích, například ve Finsku, tam je také Euroclear jako CSD a e, finský systém bude samozřejmě kompatibilní s TTS a Švédové tady na to pohlížejí, že by to pro ně také bylo výhodné. S podobným ohledem doufám, že se e, sejdu s kolegy z e, Národní banky z Norska v blízké budoucnosti, protože asi se budou řešit podobné technické rozhraní a proto také pro ně bude zajímavé přejít na ten systém Target to Securities. Také jste zmiňoval objem, eh, očekáváme, že se ten objem zvětší, jakmile se k nám připojí ti noví účastníci. Eh, byly zde i určité eh, diskuse po rozhodnutí soudu. Diskutoval jsem s kolegy z Bank of England a je také projevili určitý zájem podívat se na možnost využít eh, systém Target 2, což je tedy ta hotovostní část, eh, tedy použití pro CCP, kteří operují v eurech, ale sídlí v Londýně. A uvidíme tedy, jak se to bude vyvíjet a zda to bude pozitivně završeno, ale Eh, dohodli jsme se, že eh, posílíme naši spolupráci při dohledu nad těmito tržními infrastrukturami. A to je opravdu pozitivní přínos, že toto vlastně také posiluje spolupráci na straně dohledu. Já už jsem zmiňoval, že eh, vlastně jsou rozdílné vnitrostátní orgány a tak to není, tady se posiluje spolupráce. Potom otázka, zda Target targetů bude mít uh, rozdílné měny. My jsme začali právě tím target to securities, protože jsou to uh, cenové, cené papíry a zde je největší uh, zájem se přidat v té evropské platformě, která operuje buď v eurech a nebo ve vlastní měně. A to je možné učinit tím, že se propojí Eh, ten národní eh, depozitář eh, s tím depozitářem cených papírů, který funguje v tom systému T2S, a nebo si budu dělat tu hotovostní část ve své vlastní městě a měně a jenom mm, ty cené papíry přenesou na tu propojí s tou platformou T2S. Takže zde opravdu panuje velký zájem o vyměnu názoru o tomto tématu a Primárně se tedy nyní zaměřujeme na to, aby ten systém byl spuštěn, byl spuštěn na ostro a fungoval. Potom jsou zde ty další vlny migrace evropských účastníků, ale paralelně také eh, uvidíme, jak je skutečný zájem CSD, eh, kteří jsou mimo eurozónu, aby eh, sem převedli ty cené papíry a tak, aby z toho možná vznikl globální standard. Děkuji. Děkuji. Kolegové, pane Merši, chci jenom říct, že na každé kolečko by mělo být pět minut. Není má slovo pan Poltan. uh... Děkuji, zkusím být stručný. Myslím, že tohle je ohromný až gigantický projekt, velice komplexní. Rozhodně to tuto chvíli těsně před tím, než to vstoupí v aktivní život, tak si člověk říká, co se může ještě všechno pokazit. Ale bez pochyby vy všichni i účastníci máte na paměti rizika, k nímž by mohlo dojít, která by se mohla objevit, ale chceme zdůraznit, že to bude snad stabilní, že se všechna rizika vychytali, aby se neprojevili na té platformě. Já, když se podívám zpěv, tak zpět, tak vím, že je to proces, možná jsem špatně rozuměl nebo přeslechl, proč to bylo, kdo byl vybrán pro tu první nebo druhou vlnu. Byl to proces nějakého samovýběru, nebo bylo těm účastníkům nabídnuto využití této platformy. Specifická otázka také byla, jeden řecký účastník tam byl a ta řecká ekonomika, řecký finanční sektor jsou v turbulentní situaci. Neobáváte se toho v souvislosti s využíváním této platformy? A dále jste hovořili o tom, že mohou být v rámci Unie kapitálových trhů přijatá mimořádná opatření. Děkuji vám. Děkuji. K té první otázce. Nedomníváme se, že se něco ještě pokazí. Projektu této povahy je jasné, že do posledního okamžiku máte drobné obtíže a potíže, když to testujete. A my jsme ladění softwaru pro platformu ukončili před dvěma týdny. V tu chvíli jsme stále měli ještě drobné obtíže, ale myslíme si, že nejsou život ohrožující a nemohou zastavit ten projekt a jeho vznik a pro každý z toho, pro každou z nich z těch obtíží jsme měli nějaké řešení, tedy nejenom my, ale i uživatelé ehm, jsme měli dostatečnou míru důvěry, že nás nic nemůže zbrzdit v uvedení tohoto systému do života, ale samozřejmě až ho spustíme, tak budeme muset ty různé uh, problémy a problémky řešit a odstraňovat. A druhá věc, jak už jsem řekl, rozhodnutí, kdo se účastní v které vlně, se přijímalo dobrovolně při diskusi mezi jednotlivými účastníky. Rozhodně to nebylo tak, že by ta či, země, ta či ona země byla určena do první nebo druhé vlny. Vzniklo to prostě při diskusi s naší strukturou v tom kooperativním přístupu. Třetí otázka. Řecko. Box to je řecký systém při centrální bance. V každém případě, jak jsem řekl, účast v takovémto systému přispívá k finanční stabilitě. Takže ať už bude z toho politického procesu nakonec jakýkoliv výsledek, tak takováhle stabilita bude jenom prospěšná nejenom celé Evropě, ale především Řecku. Tedy účast řecké banky v tomto systému přispívá ke stabilizaci plateb v Řecku mezi řeckými účastníky, ale také mezi řeckými účastníky a mimo řeckými účastníky, jak v eurozóně, tak mimo ní. Abychom měli hladkou, hladké fungování, tak si myslím, že je třeba využít všech výhod, které tady jsou. A dále, do jaké míry, míry to přispívá k unii kapitálových trhů, řekl bych tak, tady jsou stále ještě nějaké překážky podle Johanniniho zprávy a toto se jim také věnuje. Směřujeme zde k harmonizaci, snažíme se zavést evropské standardy, evropská pravidla. Stále máme příliš velkou segmentaci v té poobchodní sféře v Evropě a chceme mít integrovanou platformu, která se pokusí toto překonat. Děkuji vám teď zpravodajka Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Merši. Mě, já jsem nadšená, že ten projekt už vstoupí v života. Já celý život mám co dočinění ze CSDR. Myslím, že eh, tohle bude opravdu skvělý projekt. Proto vám gratuluji k tomu, že jste už, už protrháváte tu startovací pásku, končíte své přípravy. Myslím, že je to opravdu velký příspěvek eh, k tomu, který by měl nechat vzniknout jednotné platformě, tak abychom viděli, že ta platforma bude mít i růstový potenciál. Jako zpravodajka nemohu odolat pokušení dát nějakou tajnou radu. CSDR zcela zjevně eh, přispívá k inspiraci T2S, T2S. Tady máme celoevropská pravidla pro vypořádávání v rámci jednotného evropského trhu. Tady jsou otevřené standardy pro komunikaci, protokoly, a tyto a další věci by měly doplnit a rozšířit ještě benefity T2S v rámci vypořádávání celé Evropské unii. Některá pravidla v rámci CSDR budou součástí implementace Target to Securities, co se týká třeba vypořádávání. Teď je tady otázka timingu, časování. Kdy to zavedeme? kdy budeme mít systém pro asociované platby pro případné neúspěchy. Já si myslím, že by to mohlo být daleko hladší v praxi, kdyby způsob, jakým budeme CSDR implementovat, nechat do té poslední vlny migrace do T2S, tedy umožnit bankám a dalším institucím, aby využívali T2S, až se ten systém usadí, než abychom měli duplicitní náklady v oblasti vypořádávání. Tedy otázka by byla, zda byste podpořili odložení tohoto režimu pro CSDR, protože parlament to v procesu trialogu už navrhoval, podpořil toto odložení a za druhé neodolám pokračovat v té otázce, kterou nakousil kolega Lange. Myslím, že je to skvělý model na to, jak snížit náklady na vypořádávání. Já si myslím, že je to jeden z opravdu velkých evropských projektů, který bude opravdu ku prospěchu všech členských států. Zatím je to, je to dobrovolné, nikdo není nucen se toho účastnit. Tak se zeptám, jak dlouho si myslíte, že potrvá, než můj vlastní členský stát a další budou tento systém používat vlastní volby. Děkuji vám za tu otázku. Ta kniha eh, jednotných pravidel je něco, kde eh, pochopitelně se, se snažíme dosáhnout stejného cíle, jako je tomu nařízení o centrální depozitářích cených papírů. Ehm, eh, v jiných oblastech se buď doplňujeme, eh, doplňujeme tedy ten hlavní tón toho nařízení, kde jde o to, abychom měli celoevropský takový systém, respektive platformu podporující tento systém. A co se týče té otázky, jestli bychom měli odložit eh, to provádění až do té poslední vlny, tak eh, to zcela jednoznačně by pomohlo v některých eh, případech odstranit nebezpečí toho duálního systému, to znamená mezi těmi částmi, které již byly migrovány a těmi, které ještě ne. na druhé straně moje zkušenost s evropskou integrací je taková, že vždy musíme být velice opatrní, tak abychom zabránili tomu, eh, abychom se bránili jakési disciplí, abychom bránili disciplínu určitých termínů, které jsou dány. A pokud eh, bude i nadále existovat určitý tlak eh, na to, abychom to všechno realizovali co nejrychleji, aniž bychom aplikovali také ten sankční systém v plné míře, tak to by byl další způsob, jak bychom mohli dosáhnout stejných výsledků. Ale my si, na druhé straně je, se jedná o oblast, kde bych byl velice rád, kdybychom zůstali v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem a s je třeba říci, že od vás se nám dostává mimořádné podpory a pomohli jste nám eh, vůbec v realizaci celého tohoto projektu T2 s, eh, jsem přesvědčen, že během těch diskusí o CMU budeme opět sedět u stejné strany, na stejné straně stolu. Co se týče Velké Británie, tady eh, bych chtěl říci, že vedeme velice plodné diskuse s Bank of England. Hovoříme o tom, jak bychom mohli postoupit dál ve eh, snaze celou Evropskou unii učinit efektivnější, výkonnější, podpořit eh, spolupráci v oblasti dohledu, tak aby to evropské prostředí bylo bezpečnější, aby bylo výkonnější a eh, také méně nákladné ve svém důsledku, méně, méně nákladné pro všechny hráče na tomto trhu. Děkuji. Fabio Demas je další, kdo požádal o slovo. Nikdo tady není z Alde? To mě trošku eh, překvapilo, že už mám teď eh, já možnost vystoupit. Eh, chtěl bych velice stručně se soustředit na jiný aspekt Target 2, protože Bernard Lange už hovořil o pan Sinovi a zmínil, že tady určitá diskuse o tom, co by se stalo, kdyby některý členský stát e, selhal, to znamená nedodržel ty předepsané e, e, cíle, to se jedná například pohybu kapitálu, kdy docházelo eh, například eh, k úniku kapitálu a eh, s tím souvisely určité tresty, například zaplacení ehm, úroku a tak dále. Čili mě by zajímalo, co si o tom myslíte, kdyby skutečně došlo k tomu, že například by některé platby nebyly realizovány, národní banky by potom museli e, e, zvažovat i to, že určitá salda se e, ztrácejí. My víme, že ústřední banky mohou mít také dokonce i negativní kapitál. Jak by to bylo dramatické? Co, co si o tom myslíte? Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel. Where I have to slightly disagree is... Já mm, musím trošičku s vámi nesouhlasit v tom smyslu, že target to eh, by se týkal pouze pohybu kapitálu. To by bylo, to by eh, platilo, kdyby eh, nějaká země neměla vůbec přístup na trh, což není příliš daleko od reality v jedné nejmenované zemi ale jestliže má daná země plný přístup, tak eh, potom vlastně se to týká pouze jedné části pohybu kapitálu a eh, bilaterální toky potom eh, se tady neprojeví v těch saldech těch jednotlivých centrálních bank do té míry, že banky mohou pochopitelně také to řešit nějakým bilaterálním clearingem. politická otázka ale by byla asi taková. Co by se stalo, kdyby nějaká země odešla z eurozóny? Ehm, pak mohu říci, že o něčem takovém smlouva se nezmiňuje a my považujeme účast na, v eurozóně za nezvratnou a tak také je to pojednáno ve všech nařízeních a ve všech smlouvách. Jinými slovy, kdybychom dnes zavedli nějaký systém, který by podle našeho názoru eh, znamenal eh, nové znárodnění a eh, spochybnilo by to vlastně tu nevratnost zavedení eura. To by také podstatě spustilo eh, ty mechanismy, které například existují ve Spojených státech, což není plný, plný clearing salt na konci roku, ale eh, týká se to i jiných mechanismů, které umožňují udržení určité opatrnosti ze strany eh, národních bank a posuzování jejich salda, ale ta celá otázka si myslím, že je otázka proporcionality a vyrovnaného přístupu Target 2 eh, se snaží ne eh, zůstat jednosměrným eh, po, na, po příliš dlouhou dobu. Problémy by se objevily jenom tehdy, kdyby některé členské státy, státy by strukturálně zůstaly na stejné straně určitého účtu po příliš dlouhou dobu, což by vlastně ani neodpovídalo té myšlence evropské integrace, což je e, vlastně otázka konvergence. To znamená vlastní konvergence e, prostřednictvím zodpovědnosti. A jestliže tedy zůstaneme u tohoto principu vlastní zodpovědnosti při řízení a jestli k tomu ještě přidáme určité podpůrné, e, podpůrná opatření, která existují v oblasti zprávy a řízení, tak potom si myslím, že skutečně není žádná potřeba e, to nějakým způsobem přeformulovat a naopak použít to, co máme dosud. Pokud bychom přešli na systém, kde bychom měli novou definici, tak e, to by e, mohlo ještě více tu věc narušit a učinit ji nestabilní, než je tomu při tom stávajícím systému pokud by centrální banka měla negativní kapitál, eh, a takové příklady už eh, existovaly eh, v Evropské unii, tak ani to samo o sobě není něco, co bychom museli udržovat na, po příliš dlouhou dobu, protože by to nemuselo mít nutně okamžité finanční dopady, ale pochopitelně by to mohlo pod, podkopat eh, autoritu centrální banky v očích veřejnosti. Negativní kapitál je možný, pokud je příslušným způsobem vysvětlen eh, stávající ekonomickou situací v dané zemi, ale nemůže to nikdy být situace trvalá. Mm. Děkuji vám. Pan Sánik? Presidente, ehm, mi associo anch'io ai complimenti per eh, l'implementazione. Děkuji, pane předsedo. Chci se připojit ke všem komplimentům, které byly vysloveny k tomu, že to bude brzy spuštěno, že to šlo všechno tak rychle a absolutně viděno, je to velice komplexní věc a považuji to za celkově skvělou věc. Má otázka. Něco takového bez Velké Británie s Evropskou unii, celý ten systém bude přece jenom pokulhávat, asi nebude úplně efektivní. To je otázka k Target to Securities. Co se týká uh, Targetu 2, tady se pan Demazi už ptal a já bych to chtěl ještě doplnit tu jeho otázku. Vy jste poskytl odpověď spíš politického charakteru. Ano, to tak je, že euro je nezvratné, to všechno uznáme, ale musíte přiznat, že smlouvy to sice nepředpokládají, ale mohlo by k tomu dojít, že nějaká země jednostraně rozhodne, že z měnové unie vystoupí. Hovořme otevřeně, hovořme o Řecku. Případ Řecko, kdyby Řecko vystoupilo z měnové unie, no stát se to může, tak co se potom stane se saldem Target 2. Tam bude na jednou minus 100 miliard eur. Ústřední banky ostatních eh, zemí, které by zůstaly členy, by museli tu ztrátu převzít. Nebo je to jenom, byla by to jenom teoretická ztráta, která by se reálně v bilancích nijak neprojevila? A pokud by Řecko zůstalo mimo té dva, třeba ne z vlastní vůle, nemohl, nemohlo by to být porušení článku 63 o volném pohybu kapitálu? Může tady Evropská centrální banka něco garantovat? Děkuji. I think you uh, right. Já myslím, že máte pravdu, že i když smlouva nic podobného nepředpokládá, tak nejsme chráněni proti jednostrannému kroku, ale takový jednostranný krok není, abych řekl, aspoň minimálně evropský přístup k národním problémům. Evropa naopak problému přistupuje formou spolupráce abychom tedy se dohodli i ve složitých situacích. A čísla, která zmiňujete, jsou správně. Pokud by taková situace, nechci o tom spekulovat, protože to ani nepředpokládáme, tak nemohu ani říci, že toto je součástí naší hypotézy. Naše hypotéza totiž zní, že si zachováme existenci eurozóny, tak jak bylo rozhodnuto na politické úrovni. A abychom spekulovali, že politická úroveň zvolí jiný přístup, tak to by bylo eh, mírně řečeno neobezřetné eh, rozhodně ze strany někoho, který je pouhým technickým expertem, nikoli voleným zástupcem eh, Evropy. A v každém případě vznikne dluh, vznikne-li dluh jedné centrální banky, se zapíše do účetnictví Evropské centrální banky. A tak to bude. A jakým způsobem se takový dluh pak bude splácet? To je otázka budoucích vyjednávání ale rozhodně se v tomto směru nic takového nepředpokládá. A jak jsem řekl, není to ani součástí nějakých našich spekulací nebo předpokladů či hypotéz, které se zaměřují především na to, aby byla zachována soudržnost eurozóny. A to na základě rozhodnutí hlav států a vlád. Děkuji. Já myslím, že vaše závěrečná slova nám jasně ukazují, jaký je společný zájem všech aktérů, tedy maximálně se snažit vyhnout negativním dopadům. Tedy to je velice konkrétní ale i náročnou implikací pro všechny, včetně Evropské centrální banky. Vezmeme to tedy jako další důvod, proč i nadále zůstáváme odhodláni v této oblasti. To sice už není dost relevantní v této oblasti, protože jde spíše o mezivládní instituci, ale v každém případě je velmi užitečné, že jsme si eh, vysvětlili eh, případné dopady negativní eh, kroku a samozřejmě podporujeme integritu eurozóny. Děkuji mnohokrát za aktivní účast na tomto důležitém jednání. Samozřejmě Evropský parlament výrazně podporuje Target to Securities. Budeme sledovat vývoj této platformy i nadále a těšíme se na nový krok, který povede k vytvoření odolné infrastruktury pro trh a to je dobrá zpráva a těch dobrých zpráv se budeme držet. Děkuji vám.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 So we move to point 15. Stáváme se tedy k bodu 15 na pořadu jednání, hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU, dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů. Proběhlo velmi užitečné slyšení Můžeme tedy nyní zahájit diskusy, první výměnu názoru. Dávám slovo panu zpravodaji, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano. Domnívám se, že bylo opravdu dobré a užitečné, že jsme dnes odpoledne nejprve zorganizovali slyšení. Jsem toho názoru, že to slyšení obsahoval celou řadu užitečných informací. Zúčastnili se e, zástupci bankovního sektoru, pojišťovnictví Finance Watch i vědy. Tento výbor už e, v minulosti opakovaně e, vyjadřil ten názor, že přehl, e, potřebujeme přehled akumulovaných dopadů tohoto nařízení, pravidel. Přitom nejde o to nějak stahovat pravidla a ustupovat z nich, protože víme, že finanční krize poukázala na drastické mezery v regulaci, které bylo třeba překlenout a podle mého názoru nadále je třeba takovéto mezery překlenovat. Přičemž nehledíme směrem k deregulaci, ale hledíme směrem k účinné regulaci. A jde o to také se zkoumavým pohledem podívat na pravidla regulace minulých let a uvědomit si, že nová další pravidla a další právní akty se připravují. Všichni dobře víme, že za posledních pět let byla schválena celá řada norem k řízení evropských finančních trhů. A to e, v rozsahu a s dopadem dosud nevýdaným. Regulace institutů, trhů, produktů a otázka rozložení pravomoci mezi orgány dohledu a regulačními orgány jsou těmito pravidly pokryté. Cílem regulace je e, pokrytí analýza rizik a co nejlepší ochrana spotřebitelů a nikoli hospodářsko-politická agenda. Přesto je třeba e, mít možnost zkoumat také tato pravidla s ohledem na to, zda nemá nějaké negativní dopady na reálnou ekonomiku a konkurenceschopnost evropského hospodářství. Jak můžeme sázet na evropské hospodářství a jejich závazky, když e, Většina bank má problém si vydělat na své kapitálové náklady, když eh, jsou zde větší tlaky na dlouhodobé závazky pojišťoven a eh, bude možné jenom pomalu a postupně zvyšovat výkonnost evropských kapitálových trhů. Proto bych se rád zaměřil celkově eh, na celkový pohled na tuto regulaci a její nadřazené cíle. K tomu patří také požadavek rozsáhlé analýzy dopadů, která bude zohledňovat specifika jednotlivých eh, finančních odvětví, ale která bude také nastavena mezirezortně. My jsme dnes také o tomto tématu již diskutovali při našem slyšení se čtyřmi panelisty. Vážený pane předsedo, navíc považuji za nezbytné, aby ta dosavadní praxe analýz dopadu byla opravdu náležitě zpracována. Analýzy dopadů komise se zatím zaměřovaly eh, málo na otázku zohlednění velikosti zkoumaných institutů a že vzájemné vztahy eh, řešila komise ve svých analýzách dopadů jenom okrajově. Eh, Unie kapitálových trhů a diskuse o ní může přispět také ke zlepšení situace a odstraňování nejasností. A to také právě ve vzájemné spolupráci jednotlivých odvětví finančního trhu. V naší zprávě proto chci zareagovat na body týkající se koherence, konzistence jednotlivých pravidel, otázek proporcionality a komplexnosti. Důležité je i otázka mezinárodní konkurenceschopnosti a to, jak evropská pravidla Eh, budou moci ladit eh, i v budoucnu tedy s těmi mezinárodními pravidly, aniž by docházelo k eh, duplikacím anebo nepřiměřeným odchylkám. Úroveň pravomoci a rozhodovací procesy v legislativě. Zde hlavně otázka sekundární legislativy, technických standardů a aktů v přenesené pravomoci. To jsou oblasti, na které bych se rád blíže zaměřil. Asi se opakuji, ale eh, chci říci, že nám jde o to, že zde máme opravdu takovou mozaiku nejrůznějších přístupů k eh, regulaci, ale na závěr bychom rádi měli takový obrázek, který se nebude skládat pouze z dílčích částí, ale bude smysluplný i jako celek. Vážený pane předsedo, se stínovými zpravodaji bych na tomto rád pracoval v příštích měsících a doufám, že na základě eh, dobré Eh, spolupráce plné důvěry eh, vznikne také řádná zpráva z vlastní iniciativy. Děkuji. Thank you very much to the Děkuji panu zpravodaji, je to velice ambiciozní program, ale samozřejmě je velice důležitý a nezbytný. A nyní bych dal slovo uh, stínovému zpravodaji za SAD. Děkuji, já to vnímám s velkými ambicemi. Eh, samozřejmě, já už jsem tady hovořil o Unii kapitálových trhů a právě Unie kapitálových trhů může být řešením krize nízkých investic a nízkých úroků v Evropě, anebo to naopak může eh, přejmenovat krizi nějak jinak a nabídnout ji pod novou vlajkou takzvaně. To záleží na tom, jak přistupujeme k Unii kapitálových trhů protože kdo by byl proti příležitosti zvýšit efektivitu při alokacích úspor, rozšířit finanční nástroje, kdo by byl proti eh, sdílení rizik mm, a nabízení trvale udržitelného růstu po celé Evropě. Já si myslím, že tyto příležitosti bychom měli využít, ale budou důvěryhodné jedině tehdy, pokud Unie kapitálových trhů do, může ukázat, že dokáže sloužit reálné ekonomice a fungovat v zájmu lidí v Evropě. Hmm, první výměna názorů v souvislosti s tou inventurou ukazuje, že nejde o nějakému kroku zpět v regulaci. Je to taková inventura a hledání cest ke zlepšení finanční regulace. A to je v zájmu eh, občanů Evropské unie samozřejmě. A to je pak samozřejmě v zájmu finančního sektoru, který slouží reálné ekonomice. Já si myslím, že zahájení této diskuse bylo úspěšné. Eh, potřebujeme právě tento vyvážený přístup. A tím se dostávám Eh, k obecným poznámkám, které jsem chtěl sdělit. Problematika systémové stability eh, je téma, kterému se věnoval tento parlament. Eh, ten se zasloužil o zlepšení finanční stability, ale zároveň není to zpracováno úplně. Například transakce financované cenými papíry, procyklické, destabilizační mechanismy se tam objevují. A myslím si, že bychom měli i nadále být bdělí sledovat případy nestability, to je a byla úloha tohoto parlamentu. Měli bychom eh, usilovat o mechanismus, který nestabilitu zmírní a měli bychom také zajistit, aby regulace byla vnímána nikoli jako překážka nebo nějaká otrava, ale jako nástroj k zajištění systemické stability, protože jedině eh, tak můžeme hovořit o přidané hodnotě finančního sektoru, bude-li stabilní. A za druhé je podstatné, abychom viděli odklon od eh, úvěrů a zadluženosti eh, k rizikovému kapitálu. Je totiž, eh, ten je důležitý, pokud chcete mít inovativní ekonomiku. Potřebujete firmy, které jsou ochotny přijmout riziko a právě posun směrem ke kapitálovým trhům je eh, také posunem eh, směrem k těmto rizikovějším operacím, ochotě investorů eh, investovat do inovací a vzít na sebe určité riziko. Ale to se netýká finanční regulace jako takové pouze. Je potřeba vzít v úvahu také daňové systémy, které by měly brát, dávat výhodu dluženosti, ale také nevýhodu vlastnímu kapitálu. I tady potřebujeme vyvážený přístup. A zde jsme slyšeli téma ochrany spotřebitele. To se tady prolíná, slyšíme tady od to zpravodaje i od ostatních, že právě ochrana spotřebitele má být eh, srdcem finanční regulace. Ehm, a ehm, domnívám se, že právě z této oblasti jsou ještě velké rezervy pro zlepšení. A také to zapadá do našeho cíle, tedy e, že finanční sektor musí sloužit celkovému hospodářství, tedy musí fungovat ve prospěch občanů Evropské unie. A budu tedy stručný, e, protože samozřejmě napadá mě spousta dalších kroků, které by bylo možné podniknout, ale Doufám, že nepřehlédneme žádnou možnost pro zlepšení regulace finančního sektoru. Naším cílem je tedy ukázat přidanou hodnotu finančního sektoru a to je také naší povinností. Děkuji. Thank you, Paul. Next on the list for ECR. Děkuji, Pole. Nejdále Kate Swimmer za EKR. Děkuji. A já jsem velmi ráda, že tato dvě témata jsou propojena. Na jedné straně inventura, finanční regulace, která byla zavedena za posledních pět let a více, a také myšlenka Unie kapitálových trhů, protože Unie kapitálových trhů není nic nového pod sluncem, je to pouze rozšíření naší práce z dřívější doby. A pokud bychom chtěli příklad, byl by to pan Marš, který nám předložil platformu Targeted Securities, což je tedy integrovaná platforma pro celou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 a kapitálové trhy, jakožto integrovaná koncepce, není nic nového. Pouze trvalo deset let, než se to podařilo zrealizovat. Je to um, Unie kapitálových trhů budoucnosti a musíme využít výsledky eh, tedy této inventury a diskuse o Unii kapitálových trzích. Tyto záležitosti jsou propojené, měly by být tedy součástí stejné rovnice. Já sama bych se ráda zaměřila na několik aspektů, kterých jsem si všimla, když jsem jsem kladla otázky panelu během slyšení. Musíme být velice pozorní, když budeme zavádět výjimky do úrovně 1. Často mají totiž svůj důvod, často eh, jsou zaměřeny na ochranu lidí, například pokladníky různých společností, které potřebují mít výjimku z některých částí regulace. Výjimky tam jsou pro penzijní fondy, které potřebují také výjimku, protože mají jinou strukturu než ostatní finanční prostředníci. Když tedy takové výjimky zavádíme, měli bychom si dát pozor, aby nebyly odebrány z jiných oblastí. A pokud řešíme problematiku nekonzistentnosti eh, průřezově eh, směrnice CRD, směrnice EMIR, MIFID, tam už je to méně zjevné, ale dnes jsme slyšeli také o sektoru pojišťovnictví, kde se jeden typ e, informací vyvíjí na základě pěti různých směrnic. Já jsem si uvědomovala, jenom tři ostatní jsou mimo mandát našeho výboru, proto musíme být pozorní, abychom jednali konzistentně a kdykoliv zavedeme nějakou výjimku, měli bychom zajistit, aby byla platná, aby nebyla e, prostě někde přidána a jinde odebrána. A také datum uplatňování těchto výjimek nebo rozšíření bylo relevantní, protože se setkáváme s tím, že například výjimka pro penzijní fondy eh, podle požadavku směrnice EMIR eh, pro centrální clearing se už již dostala do prvního rozšíření, eh, zatímco nebylo ještě přijato ITS. A pokud toto máme přijmout formou aktů v přenesené pravomoci, měli bychom stanovit také výjimku, tedy že ta platí od doby přijetí nového dokumentu, nikoli pouze od zveřejnění v úředním věstníku. A samozřejmě úroveň 1 2 a ta je velice důležitá pro naši zprávu. Pro mě je totiž velice důležité, ta, že celá struktura ESA se postupně utváří, my se sami také učíme, jak nejlépe fungovat debat a myslím si, že je důležité, aby ty dohledové orgány eh, nemají prostor pro trialog, které se tedy eh, nedoslechnou o celém politickém dialogu, který tomuto vývoji předcházel, Musíme nalézt cestu, jak jim sdělit eh, tu situaci co nejpřesněji, převést ji do úrovně jedna. A setkáváme se také eh, s rozpory například eh, růstu malých a středních podniků v rámci MIFIDu. Například používáme toto jakožto kategorii v CSDR pro vypořádání a další Ehm, když se ehm, snažíme bojovat proti zneužívání. Jinak eh, by tyto pojmy byly zcela eh, prázdné a samozřejmě jinak tato Mm, oblast by zůstala zcela mimo unii kapitálových trhů. A samozřejmě datová pole jsou velice důležitá. E, musíme zavést co nejvíce standardů, kdekoliv je to možné. Standardizace dat má velký význam nejen pro Evropu, ale i celosvětově pro regulátory, aby bylo zřejmé, jak se situace vyvíjí. A tyto trendy zaznamenáváme především globálně, nejenom regionálně. Je potřeba o tom mít přehled. Já mám před sebou zprávu o eh, agregaci sběru dat eh, pro eh, SFP. Má to 50 stránek a my musíme hledat cestu, jak celý tento přístup skonsolidovat. V každém případě obchod, který proběhne v Evropě, bude hlášen jedním způsobem podle MIFIDu, podle EMIRu, podle CSR, podle dalších. My ale potřebujeme mít jeden výkaz o daném obchodu, který obsahuje všechny tyto aspekty, eh, ale zároveň odpovídá všem těmto předpisům a směrnicím. A ještě jsem chtěla zmínit o maloobchodních investorech. Důležité je, aby ujednání o důchodovém pojištění vycházelo z investičních rozhodnutí jednotlivců. To je velice důležité. Tam je potřeba mít jasný rámec pro soukromé investory, kteří se podílejí na investičních produktech, které jim nabídnou vyšší návratnost než současné vkladové produkty. Pro mě je tedy důležité zjednodušit komunikaci v této oblasti, legislativu zpřístupnit spotřebitelům. E, ti potřebují transparentnost aby mohli nahlédnout do nákladů svých produktů, ale tyto náklady musí být pro investory nejen transparentní, ale měly by se také snižovat. Musíme tedy hledat zjednodušené produkty pro tyto investory z řad jednotlivců, kteří by měli těmto produktům lépe rozumět. To je tedy opravdu hozená rukavice do budoucna. Alde Děkuji Kej. Petr Ježek za Alde. Nicht da. Není tu. Tak budeme hned pokračovat. Fabio De Masi za GUE. Unfortunately, I can't speak for Aldi, um, but... Nemohu bohužel hovořit za Alde, ale těším se na to, že budeme spolupracovat na tomto úžasném projektu. Myslím, že už tady v Evropském parlamentu máme takový ten tón, že po finanční krizi jsme viděli, jak to bylo s bankami a teď se musíme soustředit na unii kapitálových trhů a tak dále. Mé doporučení by znělo, abychom byli opatrnější, protože se domnívám, že jsou tady dobré důvody pro to, proč se Evropa soustředí kolem bankovního systému, Máme tady fragmentaci trhu, různou průměrnou velikost firm a tak dále a tak dále. Stejně tady máme tak i výhody bližšího vztahu zákazníků a tak dále. Měli bychom se soustředit tedy na to, co kapitálové trhy skutečně mohou při financování větších projektů, ale neměli bychom se na to dívat jako na kouzelnou hůlku. která zachrání všechno kolem investování. Má prvotní obava je, když hovoříme o unii kapitálových trhů, tak nemůžete o ní hovořit, aniž byste hovořili o její důležitosti, souča- důležité součásti, a to je trh vládních obligací. A jsme zase u tématu eurobondu. Druhá věc, mám trochu obavu v souvislosti s diskurzem, který vedeme o sekuritizaci, protože jedna věc, jenom jedna věc může být pravda. Buď typ aktiv, o kterých hovoříme, která jsou neriskantní, ale zřejmě po nich není ze soukromého trhu dostatečná poptávka, a nebo je tomu naopak, ale měli bychom si být vědomi toho, že tady máme velmi dobré mezinárodní příklady, jako třeba příklad kanadský, který se týká um, cených papírů a koleterálů a tady se hovoří i o resekuritizaci. To může být užitečné od určitého bodu, ale je to věc, která je až druhým nebo třetím krokem sekuritizace, kdy vznikají systémová rizika, která opravdu nemůžeme potřebovat. A poslední věc, měli bychom se v rámci té vysoce kvalitní sekuritizace podívat i na roli komise. Měli bychom diskutovat o takzvaném finančním tyfu, tedy ta kontrola kvality. To by stálo za proskoumání. V minulosti jsme viděli, že finanční trhy je krásné mít, když jsou cílené, když podporují investice, ale když pak dojde k tomu, že ztrácí kontakt s reálnou ekonomikou, tak pak dokonce mohou se stát hrozbou a těším se na to, že o tomto tématu spolu budeme diskutovat. Děkuji Fabio, Sven Giegold za zelené. Děkuji, pane předsedo. Přejdu do angličtiny. Hearing very interesting. I pro mě bylo to první slyšení mimořádně zajímavé. Já se velice těším na e, práci na tomto tématu. Osobně se domnívám, že bychom měli svou úlohu brát velice vážně, protože jestliže Evropský parlament vyšle signál v jakémkoliv směru, tak tento signál bude mít svůj, svoji symboliku. A proto bych rád řekl, že by bylo eh, dobré, eh, kdybychom tyto věci koordinovali také se Spojenými státy, eh, protože si myslím, že i tam brzy se budou vést podobné diskuse a myslím, že bychom se měli této otázce věnovat společně. Za druhé bych chtěl říci, že plně souhlasím tím, eh, co řekl finový zpravodaj pro socialistickou frakci, v tom smyslu, že musíme být skutečně opatrní, aby schom eh, se nedíval na finanční systém pouze z mikroperspektivy. Eh, to znamená, že některé instituce si budou stěžovat, některé naopak budou velice spokojené. To je pouze jeden úhel pohledu, který je důležitý, ale kromě toho je potřeba se na to dívat také z úhlu makroekonomického. A Tomu já rozumím tak, že je potřeba se to podívat z toho z hlediska toho, jaká je vlastní funkce eh, tohoto systému a jestli skutečně eh, došlo k pohybu finančního systému v tom smyslu, že je schopen sloužit úkolům reálné ekonomiky. To je přesně to, na co se nás ptá mnoho občanů kteří chtějí vědět, jestli teď je jednodušší nebo těžší získat půjčku například. A jest, ptají se také, jestli teď získám víc z toho zisku, který udělala moje banka nebo moje pojišťovna. Eh, mám podíl na tomto zisku větší nebo menší? Eh, eh, spoliká toho více ta celá administrativa, kterou má banka a tak dále. To všechno souvisí s otázkou finanční stability a také s pravděpodobností vzniku finanční krize. A nakonec je také otázka z odpovědnosti. Odpovědnosti je teď pravděpodobnější a vnímá to také trh jako něco, co je pravděpodobnější, jestliže si například koupíte nějaký, nějakou obligaci v bance nebo eh, ve velké pojišťovně, tak vlastně máte zodpovědnost za to, pokud, tako, ta, pokud dojde ke krachu takové e, instituce. Jinými slovy, e, kde tedy je ta hranice zodpovědnosti? A já rád bych zúraznil to, že je zřejmě nemožné přesně najít e, nějakého autora studie nebo studie dopadu, který by se shodl s dalším takovým autorem protože máme různá paradigmata, lidé mají různé názory na to, jaká je role finančního systému a to se promítá i do kritérií, která aplikují. Ehm, myslím si, že by bylo velice špatné, kdybychom eh, zadali pouze jednu studii, která by vycházela z pouze jednou takového paradigmatu. Já se pamatuji v době, kdy jsem ještě studoval, tak eh, byla taková válka mezi neoklasickým eh, přístupem a po kenziánským přístupem. Eh, já jsem měl to štěstí, že jsem eh, byl, studoval v té době po kenziánské, takže jsem nebyl tak překvapen krizí, ale jak říkám, těch teorií je celá řada a díváme-li se na to z perspektivy eh, makroekonomické, tak nemůžeme se vystačit pouze s jednou studií. A budeme se muset rozhodnout, mezi těmi různými paradigmaty, protože jinak by to byla chyba. Nemůžeme se na to na všechno dívat stejně a myslím si, že i pro veřejnost je zajímavé vidět, eh, kteří aktéři se staví jak k závěrům, ke kterým docházejí a kde je možnost očekávat určitou konvergenci těchto názorů. Čili myslím si, že by bylo velice dobré mít výzkum, který vychází ze zdola a jde vzhůru, což zase souvisí s otázkou proporcionality, protože je zcela jasné, eh, na jedné straně stále slyšíme nějaké stížnosti, ale já zatím jsem eh, neměl k dispozici eh, žádné důkazy o tom, co způsobuje problémy těm malým aktérům a kdy něco takového představuje daleko menší zátěž. Také jsem eh, zatím neměl k dispozici žádnou analýzu, kde eh, eh, by nějaký problém by posuzován na základě principu proporcionality, ale potom při posuzování jednotlivých článků, jednotlivých odstavců bude velice obtížné, aby lidé se jim řídili, protože existuje pouze jeden zákon pro všechny firmy a Eh, potom tedy ten princip proportionality může být tedy aplikován takzvaně obecně, ale přitom tam není v zákoně žádná diferenciace. Jinými slovy, potřebujeme určitou analýzu, kterou nám poskytnou na jedné straně společnosti a na druhé straně musíme mít i právní analýzu, která zdůrazní tuto potřebu větší diferenciace, tak aby zátěže pro ty menší aktéře, aktéry nebyla příliš velká. Kromě toho bych byl velice rád, kdybychom se i e, zamysleli nad tou prací, která byla e, provedena pro dolní sněmovnu. Je to velice zajímavá zpráva dolní sněmovnu britského parlamentu a jestliže e, diskutujeme teď o těch platbách ve finančním sektoru, my jsme tady hovořili o tom, stropu pro prémie nebo pro, bonusu, pro bonusy ve Spojeném království eh, mají jiný přístup, který si myslím, že má také svoje eh, pozitivní eh, dopady. Jinými slovy, není tam žádný strop stanoven, ale zcela jasně je stanoveno, že peníze nad určitý práh je z odpovědností dané firmy, takže tady je poměrně velká pobídka proto, aby aktéři eh, se chovali stabilním způsobem, nezapomínali na budoucnost, když eh, provádějí své podnikání dnes. Takže si myslím, že by bylo prospěšné se nově podívat na eh, to, jakým způsobem bychom mohli tyto pobídky přiblížit mezi managementem na jedné straně a těmi, kterými má sloužit. Takže Společně se zpravodem bych byl velice rád, eh, kdyby jsme společně se sekretariátem a se stínovými eh, zpravodaji eh, diskutovali právě tuto otázku, jaké studie, jaké práce potřebujeme pro to, abychom se věrohodným způsobem mohli připravit a dostali do té naší diskuse nejrůznější úhly pohledu, protože ta celá diskuse, to téma je tak obrovské, že tady existuje skutečně určité nebezpečí, že uděláme něco urychleně eh, a potom ztratíme tu důvěruhodnost, eh, která, kterou se tato téma dožaduje. Zeit der Welt. No, on to nebyl úplně quick shot, ale máme spoustu času, protože hlasem až v půl. A ještě jeden stínový zpravodaj a nyní pan Sveneza FDD, eh, prosím. Děkuji vám. Já se pokusím být stručný. Kolegové, kteří hovořili přede mnou, už opravdu zmínili celou řadu témat a myslím si, že to je opravdu velmi pozitivní. Domnívám se, že zde budeme mít v příštích měsících opravdu velmi zajímavé konstruktivní debaty na toto téma mezi spravodajem, stínovým spravodaji jednotlivých frakcí. Je to nesmírně důležité téma a opravdu bychom si měli uvědomit, že to je téma, kde jde o hodně. Jistě je možné vypracovat dobrou zprávu, pokud si uvědomíme, jaké cíle chceme v eh, naší ambiciozní práci sledovat. Dnes už jsme slyšeli velmi zajímavé názory a také se hovořilo o otázce dosavadní regulace finančních trhů. Jsem toho názoru, že jsme vlastně uzavřeli jednu fázi, a sice fázi, kdy bylo třeba i hned reagovat, tak, aby bylo možné překonat dopady krize. Evropský parlament a evropské instituce v oblasti financí a regulací prostě vystupovaly tak, aby ošetřili následky krize, ale nyní musíme změnit to těžiště a věnovat se příčinám krize v naší legislativní činnosti. A myslím si, že zde máme takový cíl, který sdílí většina, a sice, že finanční trhy mají stát ve službách reálné ekonomiky. To je, myslím, ten primární cíl, který bychom měli sledovat, když dnes hovoříme o finanční regulaci. No a co se týče otázky kapitálové unie, unie kapitálových trhů, už se řeklo, že to je důležité, ale musíme zde být také opatrní. Rád bych zareagoval na to, co říkal kolega Sven Gigot z frakce Zelených. Když vyjdeme z této zprávy, musíme si položit otázku, čemu slouží finanční systém a jakou roli hraje nebo by měl hrát finanční systém eh, v souvislosti s evropskou ekonomikou. Domnívám se, že ta role by měla spočívat v tom podporovat eh, reálnou ekonomiku, financovat ji. Když hovoříme o unii kapitálových trhů, tak samozřejmě zde je důležitá harmonizace pravidel a harmonizace platform pro obchodování a investice. To je něco, co velmi vítáme také velmi vítáme, na to bychom se ještě měli více zaměřit, ehm, harmonizaci eh, pravidel pro insolvenční řízení evropských podniků, ale musíme zde být opatrní, protože finanční krize vlastně nastala kvůli tomu, že eh, byly finanční nástroje využívány příliš intenzivně a touto cestou bychom se teď tedy neměli vydávat. Pokud to vše nyní sadíme na finanční a kapitálové trhy, tak to může být nebezpečné. To už historie ukázala. My bychom se měli místo toho pokusit podívat na to, jak bychom mohli finanční trhy co nejlépe využít, ale neměli bychom usilovat o to, že by se zde vytvořil nějaký systém, který by pak fungoval více či méně dobře. Zkrátka je nějaký systém v USA, ale neměli bychom ho aplikovat jednak u jedné v Evropě. Fabio už o tom náležitě hovořil. Musíme si říci, jak to vypadá a proč situace v Evropě se vyvíjela jinak než USA. No samozřejmě také, protože my jsme jiní. Eh, evropský systém v podstatě se skládá z malých a středních podniků, zatímco v USA je to jinak. A to je přece jenom zásadní věc. Já si dovedu jenom těžko představit, že systém založený na rodinným, ka, rodinném kapitalismu, kde jsou malé podniky, které, eh, který není jako systém příliš propracovaný, může mít stejné cíle jako finančnictví, jako velcí investoři. co se týče financování reálné ekonomiky, když se budeme spoléhat jenom na institucionální investory, tak to samozřejmě bude nebezpečné a není to a nejlepší strategie v Evropě. 70% soukromých eh, vkladů a úspor je tady soukromého charakteru, ale investoři eh, jsou dány dlouhodobě, ale Investoři přemýšlejí krátkodobě a pokud chceme zde mít tedy dlouhodobé investice, musíme se zaměřit na soukromé investory a na tak bankovnictví, které je účinné, ale i tradičně prokázalo, že může fungovat. E, například italské banky mají spíše tradiční obchodní model, e, spíše se soustředí na Eh, uvěrování reálné ekonomiky než na finanční spekulace a prokázali, že patřili v Evropě těm, kdo odolali jako jedni z prvních finanční krizi. Jenom jsme museli vlastně zasáhnout při záchraně banky Monte de Pasque de Siena, ale tam to bylo trochu jiná záležitost týkající se složitého finančního nástroje, ale Jinak se vlastně banky zachraňovat nemusely, takže budeme-li se zaměřovat na bankovnictví, je důležité sázet na to, co je lokální a tradiční a není za stolik provázané s tím velkým finančním světem. To musí být jeden cíl. Další důležité téma, tam eh, se na to ještě musíme podívat, to je to stínové bankovnictví jak to vypadá s těmi takzvanými stínovými bankami. Když eh, propukla krize, tak jsem ještě nebyl poslancem Evropského parlamentu, ale vy už jste se tehdy přece snažili nějakým způsobem regulovat stínové bankovnictví a není eh, z Unii kapitálových trhů a zelenou knihou komise. Tam vlastně říkáme, že stínové bankovnictví má budoucnost. No a nyní bychom si měli uvědomit, jaký přístup zde chceme sledovat v této souvislosti. A potom poslední téma. Je zde ještě jedno nebezpečí eh, Unie kapitálových trhů a to je následující. Soukromé úspory, soukromé vklady e, rodin, pokud to budeme tlačit směrem e, kapitálovým trhům, tak e, vlastně připravíme banky o tento zdroj financí. E, právě vklady úspor rodin jsou jedním z dlouhodobých eh, příjmů bank a když nyní přesuneme směrem na kapitálové trhy, tak možná vytvoříme určitou nerovnováhu, zvýšíme riziko. protože eh, banky to pak budou využívat na Wall Street Funding, ale to je potom riskantnější pro banky. Takže tolik jsem chtěl říci. Jsem se jist, že v příštích měsících povedeme konstruktivní diskusy a myslím si, že zde eh, máme dobré perspektivy a těším se na naší diskusi. Děkuji, máme zde dva řečníky za každý jeden, pan Hokmek jako první. Děkuji. Já jsem právě požádala slovo. Tak a přitom jsem pouze skromným členem tohoto výboru. A e, myslím si, že e, je důležité popřát panu zpravodaji a stínovým zpravodajům hodně štěstí v další práci, ale když hovoříme o finančních trzích, je důležité si pamatovat, že e, to nejsou jenom finanční trhy někde tam daleko, jejich aktéři, finanční trhy, to jsou také regulátoři, příslušné úřady, zákonodárci a my jsme vlastně také součástí eh, finančních trhů, protože vytváříme pravidla, podle nich mají fungovat. A říkám to proto, že jsme někdy příliš um, odvětvově zaměření, řeknou, to, je fin, to jsou finance, to je ekonomika. A pak máme tu reálnou ekonomiku oproti té finanční. Já jsem neslyšel nikdy o reálné ekonomice bez financování, bez fakturace, bez um, úvěrování. A musíme celou věc vnímat holisticky, jak je velký problém. Máme obrovskou likviditu v Evropě. Ale nejsme dostatečně zainvestováni. A to je něco, co pokud nepřijde z finančních trhů, které tady fungují. A jakákoliv inventura eh, se musí zaměřit také na to, co jsme dosud dělali a jakou máme odpovědnost. A myslím si, že je na místě podotknout, že jsme půjčování a vypůjčování peněz velmi zkomplikovali. Pro eh, to dobré i to špatné. Je tam rovnováha. Chceme-li větší stabilitu, musíme eh, vytvářet větší hodnoty, abychom je pak financovali. To je součástí stability, ale zároveň musíme zajistit, abychom si uvědomili rizika. A jak řekli někteří kolegové, finanční trhy samozřejmě e, znamenají e, přijmout riziko, distribuovat to riziko a podobně. A to je, pokud to nefunguje, tak je v systému nějaký problém. Samozřejmě musíme Eh, uvažovat o pravidlech, o kterých jsme sami rozhodli. A to zcela jistě může být důležitou součástí naší diskuse. Někdy se lidé vrací k tomu, že Unie kapitálových trhů bude něco nového, co nám vyřeší všechny problémy. Ale toto není správná cesta. Musíme vnímat finanční trhy tak, jak jsou. Těm dominují banky a my je správně regulujeme, někdy až příliš dobře je regulujeme ale musíme zajistit, aby dokázali investovat, vytvářet trhy, zajišťovat likviditu, ale to vše, co je potřeba k tomu, aby se finance dostaly i k malým podnikům, středně velkým podnikům, startupům i velkým podnikům. A tady je problém, který zjevně vidíme. Tedy nedostatečné objemy investic, i přestože je vysoká likvidita. A problém je v tom, že tato vysoká likvidita se nyní dostává pomocí nízkých úrokových sazeb do dalších částí ekonomiky. Roste hodnota aktiv spíše, než by se investovalo do nových firm. A rostoucí hodnota aktiv a levné peníze, to už známe velmi dobře, přesně takhle vznikají nové bubliny a pak následně finanční krize. Prostě to je to, co máme na straně nabídky. A jak řekli kolegové, Měli bychom přijmout tento postkejneziánský přístup. Případně rakouská škola stojí zvážení a dokonce na realitu se musím podívat. Nedostatek investic i přestože je vysoká e, likvidita. Na, o tom musíme uvažovat. Thank you, Antonio Tajani. Děkuji, Antonio Tajani. Iniciativa del Parlamento debba indicare il percorso Děkuji. Iniciativní zpráva parlamentu si myslím, že by měla ukazovat možnou perspektivu, hlavně co se týká finančního hospodaření. To v debatě dnes se jasně ukázalo. Musí to být finanční svět, který bude ve službách reálné ekonomiky. Zatímní výsledky byly pozitivní, když se podíváme na regulaci posledních týdnů. Mám tady dvě priority, které by nás po mém soudu měly vést, co se týká finanční regulace. Měli bychom analyzovat, co znamená lepší legislativa. Zda máme nějakou administrativní zátěž, nějakou nějakou duplicitu, tu bychom samozřejmě měli odstranit. A otázka samozřejmě také zní, zda dohledové orgány sledují i politické zadání. Důležité je e, spojovat, spojit kapitálovou unii s Junckerovým plánem. Je třeba využít efektu synergie. Jsou tady e, důchodové fondy, které by třeba mohly se chopit nějakých infrastrukturních projektů z Junkrova plánu. To se k tomu zůsta využívá. Druhá věc je role bank. Především těch, které jsou blízko k lidem, jsou lokálně zakotvené různé ty lidové banky, družstevní banky, ty musí hrát důležitou roli na kapitálovém trhu. To se samozřejmě týká i rizikového kapitálu. Tady už mnohé bylo řečeno. Měli bychom využít i ten balíček, kde jsou prostředky na podporu malých a středních podniků to je moderní systém, který zatím není dostatečně využíván. V jiných zemích to funguje daleko lépe, třeba v Izraeli nebo ve Spojených státech. A potom poslední věc. Kapitálová unie by měla být užitečná reálné ekonomice. Měl by to být nástroj, který poslouží malým a středním podnikům k lepšímu přístupu k úvěrům Myslím, že bychom se měli bedlivě podívat, jak podpořit malé a střední podniky při využití dokumentu Basel 3, samozřejmě po dohodě s komisí. Komise to také podporuje, aby banky měly přístup k malým a středním podnikům a právě v případě malých a středních podniků eh, byl, byla zavedena ta limitní hodnota 1,5 milionu. Je důležité, aby banky v budoucnosti dodržovaly rozhodnutí tohoto parlamentu. Děkuji. Poznámka pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Poděkuji všem stínovým zpravodajům a všem kolegům za otevřenou diskusi. Děkuji za všechny body, které jste zmínili. Mnohé z toho, co tu dnes bylo předmětem našich hovorů, výslovně podporuje. Ano, finanční sektor pole ten musí sloužit reálné ekonomice a to musí opravdu být jádro našich úvah i v souvislosti s touto iniciativní zprávou. A musíme to stále mít na paměti a musíme to vždycky respektovat, když vzniká takováto zpráva. Co se mi líbilo, je to, co říkala Kate Swinburnová. Koherentnost mezi úrovní 1 a úrovní 2, to musí existovat nadále a je nutné to respektovat. Myslím, že tady se dostáváme k jádru tématu toho, co jsme s nelibostí sledovali v posledních měsících především. Domnívám se, že otázka, kterou tady nastolil Sven Giegold, Zda bychom neměli zadat komisi vypracování studie, no tomu se samozřejmě budeme muset věnovat, přemýšlet o tom. Komise by možná sama mohla zadat studie k vypracování, dokonce jich několik, ale pro mě ten bod osobně byl velice zajímavý. Stejně tak bod, jakým způsobem v zákoně více diferencovat mezi velkými a malými to si myslím, že i tomu je třeba se věnovat. Když se podívám na všechny ty body, tak v podstatě bych mohl citovat, toho, co řekl, citovat to, co řekl kolega Zany na začátku svého příspěvku. Tady jde o spoustu věcí v téhle zprávě a proto bychom opravdu měli být ambiciozní. Tak já chápu úkol, svůj úkol zpravodaje. Doufám, že stínoví zpravodajové to vidí podobně a proto se skutečně těším na širokou diskusi v příštích týdnech a doufám, že se nám zdaří opravdu dobrá zpráva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Časový rámec bude další. Posouzení návrhu zprávy se plánuje na 3.9. Pak bude lhůta pro pozměňovací návrhy a další kroky podle toho, jak budou probíhat konzultace mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Děkuji vám. Máme teď před sebou krátkou pauzičku, protože v půl budeme hlasovat o EFSI ještě spolu s kolegy z výboru pro rozpočet. Děkuji.